Colleagues. Eh, Kolegové, paní předsedkyně zatím ještě nedorazila, takže s dovolením bych zahájil schůzi s tím, že paní předsedkyně Gresle to převezme, jakmile eh, dorazí. Ale máme již spoždění, takže bychom asi měli začít. Je to jakýsi kudeta, velšský převrat. Takže prvním bodem, v podstatě je to číslo 11 na pořadu jednání, je zvláštní zpráva. Jednotný evropský systém řízení železničního provozu stane se politická volba někdy skutečností a je zde přítomen pan Balko, člen Evropského účetního dvora a poté dáme slovo i zpravodajce. Pane Balko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, dámy a pánové. Historicky evropské země vyvinuly eh, své vlastní technické specifikace pro železniční signalizační systém. Aby se to překonalo a aby se napomohlo vývoji eh, jednotného evropského železničního prostoru, eh, průmysl a komise eh, zahájili vývoj eh, evropského systému řízení železniční eh, dopravy s cílem nahradit stávající národní signalizační systémy tímto jednotným systémem. Evropský rozpočet přispěl na tento systém 1,2 miliardy eur z předchozího programu a 2,7 miliardy eur v stávajícím období. A my nyní jsme zkoumali, zdali tento jednotný železniční systém byl řádně naplánován, instalován a také e, e, řízen. Celkově jsme zjistili, že pokrytí evropským železničním e, systémem v Evropské unii je stále ještě na nízké úrovni a je jaké představuje jakousi mozaiku. Hlavními eh, důvody jsou eh, neochota mnoha správců infrastruktury a také železničních podniků investovat do nákladného zařízení a podobně. Financování Evropské unie však může pokryt nebo přispět pouze menším dílem eh, k celkovému nákladu instalace. A to ohrožuje dosažení cílů do roku 2030 pokrýt vlastně takovýmto způsobem celou stěžení síť. Přesně řečeno, pokud jde o plánování ERTMS, zjistili jsme, že navzdory strategické politické volbě eh, zavést jednotný systém neexistuje žádný jednotný eh, celkový odhad nákladů pro celou Evropskou eh, unii a také neexistuje právní závazek Eh, respektive nebyl implementován závazek vyřadit eh, z provozu národní systém my. Koncem roku 2016 pouze 8 eh, stěžení sítě Evropské unie eh, provozovala ERTMS. Instalace systému na eh, kolejích je, respektive na kolejích je také pomalý a je nedostatečná koordinace mezi železnicí, to znamená mezi tratí a zaři, palubním zařízením. A proto doporučujeme, aby komise a členské státy analyzovaly celkové náklady ERTMS eh, e a ehm, také, aby se dohodly na realistické, eh, realistických koordinovaných a právně závazných eh, cílech. Od demontáže národních systémů. Pokud jde o e, rozmístění, respektive e, pokrytí sítě, tak RTMS je jednotným systémem pro různé infrastruktury a e, také podniky s různými potřebami a vyžaduje velmi nákladné investice. Také existují problémy s kompatibilitou jednotlivých verzí RTMS. Proto doporučujeme komisi a členským státům, aby proskoumali finanční mechanismy na podporu RTMS a aby eh, eh, víc už nespoléhali eh, na rozpočet EU. Společně s Evropskou železniční agenturou a průmyslem je nutno eh, také eh, zjistit konkrétní specifikace eh, a eliminovat nedostatečnosti. Komise by také měla posoudit, zdali ERA má potřebné zdroje k naplnění svých odpovědností a monitorovat a také prosazovat implementaci mm, Evropského plánu pokrytí železniční sítě. A závěrem, pokud jde o řízení disponibilních zdrojů EU, odhadujeme, že že potřebné investice na funkční celoevropský RTMS eh, se pohybuje, pohybují mezi 80 a 190 miliardy eur. To stačí srovnat s disponibilním financováním 1,2 miliard eur v obdobích 2007 a 2013 a 2,7 miliardy v období 2014 až 2020. Navzdory tomuto nedostatku jsme zjistili, že eh, nebyly eh, alokovány všechny disponibilní finanční zdroje na systém systém RTMS. Například 50 fondů TNT původně alokovaných na RTMS v období 2007 až 2013 eh, byly eh, zase zrušeny. Vidíme tady eh, velké riziko také v tom, že v období 2014 až 2020 fondy CFF budou také ehm, zrušeny nebo odvolány a pouze 50 milionů euro z celkem 6 589 milionů bude eh, alokováno na projekt RTMS. Také jsme identifikovali určité problémy související s nedostatečnými, ehm, nedostatečnou prioritizací nebo stanovením cílů k disponibilního financování. Proto doporučujem, aby komise přizpůsobila stávající financování eh, ehm, projektům ERTMS. Děkuji. A nyní má slovo paní Schmidt. Děkuji mnohokrát. V rámci krátké prezentace bych ráda eh, poděkoval za schrnutí člena účetního dvora. Děkuji vám za prezentaci. Eh, bych eh, se k tomu ráda vyjadřil. Hovoříme celou dobu o nákladu a železnici a pak nedocházíme se správně postavit takové dobré věci, jako je ERTMS. Ráda bych se konkrétně věnovala názvu zvláštní zprávy. Jde také o tu politickou vůli za systémem ERTMS. Stane se z toho jednou realita, čísla byla jasně um, oznámena, ukazují nám, že tomu tak nebude, neboť ty náklady, které se na nás navalí, budou obtížné eh, pro členské zvlády. Těžko to budou zvládat, bohužel. Je také škoda, že komise před svým rozhodnutím o zavedení ERTMS si neudělala odhad nákladů. Pokud by takto učinila, tak bychom dnes neměli dilema, které máme. Zdá se, že politická vůle je také omezená v rámci eh, odstraňování překážek také pro přepravu pasažérů, nejenom nákladu. A zvláštní zpráva odráží argumentaci našich eh, státních eh, nebo národních železnic a vlastně podporuje v jejich argumentech ten jednotný evropský železniční systém, který si přejeme, je zatím vize a bude těžké toho zrealizovat. Nespadne z neme. Bude to stát peníze, mnoho peněz, ale není to důvod pro to, abychom řekli, že oddálíme budování ERTMS. Je pravda, že to budou velké náklady, které bude potřeba zvládat. Vzpomeňme, že kilometr železnic stojí mezi 100 tisíci a 350 tisíci eury. To jasně ukazuje, o jaké náklady půjde. Ale je také pravda, že národní eh, železnice jsou velice velkoryse dotovány penězi daňových poplatníků a nejde to do infrastruktury a údržbu železně, ale jde to také například do penze úředníků nebo v nějaké prémie zaměstnanků železnic a jejich rodinných příslušníků. Alespoň tak je tomu u nás v Rakousku. V zásadě podpory to, co řekl účetní dvůr, ale ještě bych chtěla speciálně podtrhnout, že ERTMS to je rozhodnutí, proti kterému se obrací ti, kteří ho přijali. A to proto, že mají strach před eh, hospodářskou soutěží, před konkurencí a chtějí prosazovat protekcionismus. Eh, to ať si udělí, ale rozhodně ne pomocí peněz daňových poplatníků a na úkor daňového poplatníka. Já osobně myslím, že to téma je tak důležité, jedná se o tolik peněz, že bych si přála nějaké následné kroky po této krátké prezentaci. Předsedkyně, děkuji. Omlouvám se. Já jsem to neměla na své obrazence, že tato schůze začíná tak brzo, takže se omlouvám. Um, Děkuji účetnímu dvoru, zpravodajce i výboru. Eh, musím říci, že eh, je eh, aktuální doba, abychom diskutovali o e RTMS. Jsme zajedno s doporučeními a v roce 2016 a 17 došlo k řadě akcí, událostí, které vlastně dávají další podnět, stimulaci implementaci, implementaci která je velmi nákladná. Nyní máme ale již schválený čtvrtý eh, železniční eh, balíček i technický eh, pilíř v podobě Evropské železniční agentuře a konečně máme stabilní a úplné specifikace, to znamená, už nebude docházet ke změně verze železničního signalizačního systému a od loňského roku máme i akční plán instalace, který je rozpracovaný projednaný eh, dopodrobná s jasnými eh, termíny a odpovědnými eh, osobami a stanovili jsme si, že do roku 2023 musí být 40 železnic takto zajištěno ehm, na palubách vlaku bude jednotné zařízení, které umožní provoz po celé Evropě. Musíme ale také uznat, že mm, nejenom komise sama to může zrealizovat, zrealizovat a proto jsme vděční za podporu eh, parlamentu, účetního dvora a eh, komise. Musíme také spolupracovat s dodavateli, tedy s průmyslem, aby eh, zajistili, že mají stabilní systém, pravidelně aktualizovaný software, proto a pouze eh, dlouhodobý provoz a také dlouhodobá produkce může eh, vést ke snížení nákladů. Musíme také zajistit, aby systém byl interoperabilní, to znamená, eh, aby tatáž lokomotiva mohla být v provozu napříč Evropou. Máme také manažera nebo správce infrastruktury, který tedy souvisí nebo je napojen na členské státy a účetní dvůr také zdůrazňuje eh, nutnost existence eh, jednotného systému a eh, nikoli střídání signalizačního systému ehm, pro nákladní vlaky, osobní vlaky. To znamená, je nutno mm, zajistit jednotný systém a nikoli několik paralelních systémů. Do toho vstupují i aspekty financování. Ano, budeme potřebovat kontinuální financování a to je pro nás vlastně jediná obce, abychom měli skutečně interoperabilní systém. Od prvopočátku to eh, eh, vlastně nebyl politi- nebyla politická volba, protože eh, všichni, včetně průmyslu, trvali na, takový, na takovémto jednotném systému napříč Evropou. Je to velký průmyslový projekt a máme nyní třikrát tolik eh, kilometrů ERTMS eh, v provozu mimo EU eh, než uvnitř EU. To svědčí o tom, že je to dobrý systém a musíme zrychlit implementaci. Děkuji. Děkuji, tím jsme dospěli k konci tohoto bodu a můžeme nyní přistoupit k bodu číslo 16 a sice Spravodajem je pan eh, Vojcechovský a paní Kádenbach, eh, rozvoj venkova. Pan Vojcechovský má nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za příležitost velmi stručně představit novou zvláštní zprávu Evropského účetního dvora, který nese název eh, plánování rozvoje venkova méně složité a více zaměřené na potřebné výsledky. My jsme hodně diskutovali při tom mém předchozím vystoupení o efektivitě výdajů. A ty jsou nutné. Ovšem k efektivním výdajům potřebujeme dobré programování. Auditujeme 12 regionálních a národních programů. A jaké jsou naše hlavní zjištění, hlavní závěry? 4L. Programy místního rozvoje nebo rozvoje venkova jsou příliš velké, příliš eh, dlouhé, příliš opožděné a příliš málo orientované na výsledky, tedy v angličtině 4L. V programovém období 2014-2020 jsou dvakrát rozsáhlejší než v minulém období. Největší národní program je řecký program, to je 1200 stran. Předtím to bylo jen 600 stran. Většina z nich je dvakrát tak rozsáhlá. Evropská komise od členských států vyžaduje příliš. To je velký problém, protože je tam spousta zajímavých údajů, ale možná jsou zajímavé pro akademiky, pro akademickou diskuzi. Není to jasné pro zemědělce. Příliš dlouhé, protože schvalovací postup je velmi dlouhý. Většina programů byla schválena na konci roku 2015. To znamená ve druhém roce nového finančního období. Tyto programy začaly prakticky v roce 2016 a v průběhu našeho auditu v roce 2017 postup výdajů byl pouze 10%, pouze 10% eh, alokovaných prostředků bylo vydáno, bylo utraceno. Méně než v minulém období. Sedm let eh, předtím to bylo tedy ve stejném období 17%, teď jen 10%. Problém je, že začínáme plánovat příští společnou zemědělskou politiku a programy na rozvoj venkova s tím, že zatím ještě nemáme vyhodnocení těch předchozích výdajů a to je problém. Posledně první návrh nového fondu na rozvoj venkova byl prezentován v roce 2011 a předtím vlastně jsme měli také přehled eh, revizi společné zemědělské politiky, ale k té došlo až v roce 2012. A teď jsme ve stejné situaci. Zahajujeme debatu o budoucnosti SZP, ale nemáme hodnocení výdajů v předcházejícím období, protože ty výdaje v roce 2017 dosáhly pouze 10%. A dále jsou málo zaměřené na výsledky. To velmi jasně ukazuje zpráva o mladých zemědělcích. Máme input, vstupy, máme peníze, které utrácíme. Podpořili jsme 200 tisíc mladých zemědělců v předcházejícím finančním období, ale nemáme měřitelné výsledky. Nemáme odpověď na otázku, jaký byl dopad tohoto financování na generační obměnu. To je ten typický případ. Obecně programy na rozvoj venkova nejsou orientovány na výsledky, nejsou dostatečně orientovány na výsledky. A jaká máme doporučení? Menší náročnost a větší zaměření na výsledky. Zjednodušení a, jak říkám, větší zaměření na výsledky. Děkuji. Předpokládám, že se to budeme zpracovat ještě delší dobu a proto dnes nemáme debatu, ale pouze krátké vystoupení. Nejdříve pan zpravodaj, paní Kádenbachová. Prosím, v zásadě bych se chtěla vyjádřit k tomu, co zde dopoledne padlo v souvislosti s mladými farmáři. Ráda bych to ještě zdůraznila. Proto chceme pracovat se zaměřením na budoucnost. Musíme mít podrobnou diskusi eh, Účetní dvůr vysvětlil, že ta problematika je komplexní, celá řada problematických témat. Nyní se dostáváme již do zcela konkrétní fáze plánování, aniž bychom ukončili hodnocení minulosti. Jak zde již bylo řešeno, právě jsme v polovině období a vydali jsme asi pouze 10% výdajů. Já bych si přála, abychom vypracovali pracovní dokument, a pak ještě zde si to e, na výboru jednou, ještě jednou podrobně prodiskutovali. Nevím, e, zda by to bylo možné, ale myslím si, že by bylo vhodné, abychom si to prodiskutovali za účastí pana komisaře, neboť by bylo dobré, abychom se ho mohli přímo zeptat. Předsedkyně, děkuji, o to se pokusíme, tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu pořadu jednání a dostáváme se k dalšímu bodu, což je hodnocení Omlívám se, říká paní předsedkyně, ještě dávám slovo komisi, prosím. Pan ředitel pro rozvoj venkova, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní Kadenbach, pane Vočechovský, eh, členové výboru, dámy a pánové. Chtěl bych vám poděkovat za příležitost promluvit k vám. Na základě této mimořádné zprávy komise ji vítá podstata doporučení pro nás relevantních byla schválena, i když bychom nechtěli prejudikovat způsob, jakým eh, to bude eh, ošetřeno v legislativním návrhu post 2020. Eh, pokud je o sdělení, které očekáváme 29. listopadu, tak jsme zahájili už úvahy o tom, jak docílit vlastně jednodušší implementace a to je také podstata doporučení. Dovolte, abych zaujal stanovisko k několika přáním. My uznáváme, že došlo ke značnému značným eh, prodlevám, pokud jde o schválení právního rámce 2014 až 2020. Komise těsně spolupracuje s členskými státy, aby minimalizovala čas schválení. Mm, eh, datum schválení eh, základního zákona a dalších plánů činil pouhých 20 měsíců. Implementace programu Eh, a eh, výdaje se pohybují na úrovni 19,5%, což je nejvyšší eh, úroveň a 42% činí příspěvky nebo přísliby na veřejné financování. Naše politika zajišťuje jasný a měřitelný příspěvek k plánu Evropa 2020, zejména pokud jde o inteligentní a inkluzivní růst. Celková konsistentnost mezi dokumenty a intervencem jednotlivých eh, fondů vyplývají z těsné spolupráce mezi našimi útvary a členskými státy a mohu vás ujistit, že datum a obsah programu jsou pro ně velmi užitečné, i když programy jsou velmi dlouhé. Také byly zavedeny nových, nové prvky k posílení orientace, například eh, revidovaný společný monitorovací systém, přísnější požadavky, pokud je o stanovování cílů a reporting, výkaznictví, eh, také účinnější alokace eh, eh, zdrojů politickým prioritám a také v neposlední řadě ex ante podmíněnost. Zvýšená orientace na výsledky vyplývá z kombinovaných a synergických efektů a těchto prvků a tudíž rámec výkonu zamestnanosti je velmi užitečný nástroj monitorování a je určitým stimulem nebo pobídkou pro členské státy. Jsme také spokojeni, že dvůr uznává hodnotu společného systému indik, eh, ukazatelů pro, eh, eh, pro to, aby tento systém fungoval spolehlivě, je zapotřebí, aby si členské státy včas vyměňovaly aktuální údaje a my na tom s nimi těsně spolupracujeme. A samozřejmě, paní předsedkyně, jsme připraveni pokračovat v diskusi o této zprávě i podrobněji. Děkuji. Děkuji, říká předsedkyně, obávám se, že budete muset ještě jednou dorazit. Eh, takže tolik pouze stručné eh, představení eh, tohoto tématu. Děkujeme také komisi a účetnímu dvoru za ehm, informace k tomuto tématu. A tím jsme dospěli k dalšímu bodu jednání. Srdečně tady vítám mezi námi pana komisaře Tingera, který nám představí hodnotící zprávu o OLAFu. Hodnotící, zpráva je vlastně dokument um, útvaru komise, za což děkujeme a získáme tím i náhled do eh, celé studie, eh, která vlastně byla základem pro eh, toto sdělení. Vítám také generálního ředitele OLAF šéfů, na jehož jmenování jsme se bohužel opět nemohli podílet a e, zvítám také e, dozorčí výbor v čele s panem Muldrem. Pane komisaři, je hezké, že jste zde a uděluji vám tímto slovo. Milá paní předsedkyně, vážený pane předsedo Muldere, vážené dámy poslankyně, vážení pánové, poslanci pro komisi, je to velice ambiciozní úkol posílit eh, ochranu finančních zájmů Evropské unie. Pro nás je to jistá funkce směrem dovnitř a také funkce směrem navenek. Dovnitř eh, vůči našim útvarům, vůči našim pracovníkům, zaměstnancům, vůči těm, kteří přijímají rozhodnutí, které eh, se týkají financí. A směrem navenek vůči našim partnerům, vůči členským státům, vůči všem, kteří se podílí na programech financovaných z evropského rozpočtu, ať je od výzkumu až po infrastruktury. V roce 2017 jsme učinili několik důležitých kroků. V červnu tohoto roku eh, se to týkalo směrnice o trestnímu stíhání podvodů, který je naměřen proti finančním zájmům EU. Tato směrnice byla přijata radou a parlamentem. Je to směrnice, takzvaná směrnice PIF, která vstoupí v platnost. Děkuji vašemu výboru a všem jeho členům. Vaše snaha zásadním způsobem přispěla k úspěchu vyjednávání a zejména se to týká také toho úspěchu Eh, ohledně daně z přidané hodnoty. O to vám šlo a vy jste si to dokázali prosadit, což je výborné. V říjnu Rada v zámci posílené spolupráce mezi 20 členskými státy se věnovala nařízení o zřízení eh, Evropského úřadu veřejného žalobce, eh, zkráceně se tomu říká EPO, a rada toto přijala. Předtím to bylo nejdříve 17, potom 18 členských států, nakonec se 20 členských států zapojilo do posílené spolupráce a my doufáme, že v dohledné době se podaří zřídit tento úřad pro všechny, pro celou 27. Nyní my, komise, paní kolegyně Jourová, a mé útvary a já, e, nyní se snažíme zavádět veškeré nutné opatření pro to, aby EPO mohlo co možná nejrychleji začít fungovat. Předpokládáme, že zahájí svou činnost v roce 2020 a nejpozději nejpozději k zahájí, aby tak nejpozději k e, příštímu dalšímu finančního rámci, tedy od 1. 1. 2021, mohl Evropský úřad veřejného žalovce v plném rozsahu vykonávat své úkoly. Pokud chceme posílit důvěru našich občanů, je disciplína v oblasti výdajů a vyhýbání se podvodům, korupci a zpravěřování, zpravěřování prostředků velice důležitým úkolem. Ne jenom proto, že těch eh, zdrojů peněžních bude méně, ale také proto, že je důležité, abychom eh, ne podkopávali důvěru v evropskou úroveň a k tomu by došlo, pokud by docházelo k podvodům. Proto máme za cíli všude v celé Evropské unii poskytovat stejně vysokou úroveň ochrany evropského rozpočtu. Přitom i nadále zůstává OLAF zásadním aktérem. Rád bych zdůraznil jednu věc. EPO, úřad veřejného žalobce, neohrozí OLAF. OLAF takto nestratí svou původní funkci. OLAF a EPO se budou doplňovat. A chci také říci, že to se týče personální politiky a tabulkových míst, zde učiním vše proto, aby OLAF měl i nadále dostatečný počet pracovních míst a prostředků proto, aby mohl plnit svou úlohu 28, brzy v 27 členských státech, aby mohl účinně doplňovat veřejného žalobce. Olaf, kde, to, kde zde v parlamentu to ví, byl založen před 18 lety a myslím si, že založení Olafu a jeho fungování bylo úspěšné a v tomto chceme pokračovat. Právní rámec pro OLAF byl přepracován v roce 2013 cílem OLAF posílit, zvýšit jeho účinnost eh, a také eh, posílit jeho odpovědnost a v plné míře ochránit a zachovat jeho nezávislost. Toto nařízení z roku 2013, je to nařízení 823, bylo přijato po dlouhých letech vyjednávání mezi institucemi. Dnes hledíme do budoucna a ověřujeme a zjišťujeme, jak můžeme naše právní nástroje a právní základy pro boj proti podvodům dále rozvíjet a zlepšovat. Komise 2.10. tohoto roku, jak je naplánováno v článku 19 tohoto nařízení, předložila hodnotící zprávu o uplatňování nařízení z roku 2013 v každodenní operativní praxi. 2. října Komise toto hodnocení schválila a ještě tentýž den ho předložila parlamentu a radě. Tím jsme eh, to, co nám poskytl pan Mulder z dohodčího výboru OLAFu, eh, což, což je nezávislý eh, dokument, nezávislá zpráva, kterou oni takto vypracovali. I tento dokument jsme vám zprostředkovali a já děkuji dozorčímu výboru za jejich velice pečlivou práci. Myslím si, že to je práce v zájmu parlamentu i rady a já jsem rád, že oni nás takto svou prací doplňují. V hodnocení dospíváme k závěru, že Olaf díky eh, nařízení 800 83 z roku 2013 přispívá a přispíval v posledních letech velice dobrým způsobem k ochraně finančních zájmů EU a jeho rozpočtu. Změny, které jste přijali v roce 2013, přinesly jasná zlepšení, jak, ať se to již týče provádění vyšetřování či spolupráce s partnery, nebo ať se to týká práv osob, které jsou Olafem vyšetřovány. Naše hodnocení ovšem také ukazuje, že stále e, existují jisté nedostatky a tím také možnosti zlepšování. Efektivita a účinnost vyšetřování je jedna z těchto oblastí. Dále e, je třeba si uvědomit, že vytvoření úřadu Evropského veřejného hledce jak si změní hru, ve kterého se pohybujeme. A bude tedy nutné, aby OLAF přizpůsobil svůj způsob práce této nové situaci, aby se mohlo dosáhnout synergií a účinného využívání zdrojů a zároveň, aby se zabránilo zdvojené práci. Pomocí zřízení úřadu EPO získá Evropská unie orgán pro odkrývání a stíhání trestných činů, tedy další orgán vedle OLAFu. Olaf bude v budoucnu odpovědní za vyšetřování, které se bude týkat eh, správního práva. My podle mě musíme posílit oba dva orgány, pokud chceme, aby náš rozpočet byl zcela odolný proti podvodům. Vyšetřování EPA v oblasti o identifikace a stíhání trestních činů bude velice důležitým krokem právě v oblasti boje proti trestné činnosti. EPO zlepší současnou situaci. Pokud tedy Olaf objeví nějaký trestný čin, tak dnes máme ten problém, že jsme odkázáni na národní orgány činné v trestním řízení, eh, což bylo problematické. Olaf zůstává centrálním evropským orgánem, zejména v té první fázi při vyšetřování eh, administrativních nesrovnalostí, které by mohou vedly, eh, nebo mohou vést tomu, že se budou prostředky vyžadovat zpět. V rámci našeho hodnocení a tím, že víme, že již tady jsme v té nové situaci, kdy bude zřízeno EFPO, nyní komise připravuje návrh s cílem změnit nařízení 883 z roku 2013 a um, tento návrh na změnu vám poskytneme na jeře příštího roku. Představujeme si dvoustupňový plán. Víme, že volby do Evropského parlamentu se blíží, víme také, že doba parlamentní práce bude trvat eh, do jara 2019, takže již omezená a my eh, s tímto vědomím navrhneme balíček legislativní, který se bude týkat nové orientace EPA a OLAFu a který převezne dobrá zlepšení, ke kterým jsme došli právě v rámci našeho hodnocení. Již nyní oznamujeme, že později předložíme větší návrh na změnu legislativy, který bude nezávislý na zřízení a fungování EPA a bude to změna legislativy, která by mohla být velmi smysluplná pro OLAF. Návrh legislativy, který předložíme na jaře, bude mimo jiné mít za cíl upravit vztah mezi EPO a OLAFem tak, abychom tvořili synergie a zajistili vytváření plné přidané hodnoty, abychom se všude tam, kde je to možné, vyhli zdvojené práci. EPO a OLAF jsou dvě různé jsou dvě různé orgány, mají různé úkoly a různé mandáty, jsou to také různé struktury a mají také různé nástroje. Úkol, který eh, mají, je vždy jejich vlastní úkol, ale zároveň je to úkol, který bude propojen a má být propojen s úkolem toho druhého orgánu, toho partnera. Naše novela má také zajistit, aby OLAF měl k dispozici rozsáhlé vyšetřovací pravomoci a aby měl k dispozici nástroje, které budou tomuto rozsahu odpovídat. V rámci našeho zprávy a také v návrzích dozorčího výboru se s potěšením zjišťuji, že naše e, návrhy se více či méně překrývají, a takže mám pevný záměr některé návrhy dozorčího výboru převeznout a doplnit tak náš návrh. Zejména je důležité zajistit větší koherentnost při používání vyšetřovacích nástrojů OLAFu, a to napříč všemi členskými státy, tak, abychom v celé Evropské unii zajistili jednotnou stejnou úroveň ochrany. Momentálně existují v této eh, věci ještě velké rozdíly. Rozdíly v tom, jak OLAF smí či nesmí provádět vyšetřování v členských státech, jak OLAF eh, je podporován národními úřady při prosazování svých opatření, do jaké míry, nebo je eh, zde podpořen pouze omezeně. A OLAF, eh, a zda vůbec OLAF může být, a jeho výsledky mohou být použity v národním eh, trestním stíhání. To je zatím velmi rozdílé a zde bychom si přáli dospět k jednotné úrovni ve všech členských státech neboť jsme toho názoru, že tato roztříštěnost, která momentálně panuje, není přijatelná v Evropské unii, která chce mít stejnou úroveň ochrany ve všech členských států, tech a je za ně odpovědná. Navíc eh, budeme chtít, aby byl vyjasněn mandát a vyšetřovací nástroje OLAFu v oblasti DPH. Dále si kladu otázku, zda výběr DPH se také týká finančních zájmů EU. Dosáhli jsme toho, že ty nejzávažnější trestné činy v oblasti DPA bude spadat do oblasti působnosti EPA. OPA e může a měl by prostřednictvím svého mm, přeshraničního a multidisciplinárního přístupu hrát důležitou roli při podporování členských států v této oblasti. I to bude součástí naší novely, kterou předložíme na jaře. Další bod, který je třeba objasnit a který objasníme, je otázka lepšího přístupu OLAFu k informacím, které se týkají bankovních účtů. OLAF ho potřebuje a zde jde o to, zda ho může dostat, protože je to důležité pro odhalování různých typů finančních podvodů. Pokud právní rámec bude odpovídajícím způsobem pozměněn, tak OLAF podle mě i nadále může sehrávat základní nebo možná ještě důležitější roli než nyní. OLAF jako přirozený partner EPA a e, OLAF jako i nadále nezávislý administrativní orgán, který se zejména stará o to, aby Eh, prostředky z evropského rozpočtu, které nebyly užity řádným způsobem, byly navráceny zpět. Na závěr bych rád eh, se zmínil o jednom aspektu, který je často středobodem debat o Olafu. Pan Mulder a jeho kolegové z dozorčího výboru eh, pravděpodobně o také budou hořit. To jsou procesní záruky a kontrolní mechanismy při vyšetřování OLAFu. Naše hodnocení nedospělo k důkazu v, v tom smyslu, že by procesní záruky v kontextu současných eh, pravomocí na vyšetřování a správního charakteru mandátu byly nějakým způsobem nedostatečné. Budoucí spolupráce mezi OLAFem a EPem i v této oblasti si podle mne žádné změny nevyžaduje. Rád bych zdůraznil, že OLAF zůstane správním orgánem, který bude nezávislý na orgánu EPO. EPO nebude moci dávat eh, OLAFu nějaké pokyny či příkazy. OLAF bude nezávislý, tak to bude jednat a fungovat, i když bude spolupracovat s EPem a bude EVO podporovat. A OLAF nebude součástí trestně právních vyšetřování. Komise tedy nebude muset provádět žádné zásadní změny nařízení o procesních zárukách a kontrolách v rámci návrhu, který bude předložen na jaře příštího roku. Podle mého názoru by tyto otázky a otázka zprávy OLAFu měly být předmětem až té druhé obšivnější reformy, toho druhého balíčku. A na tomto balíčku by se měly již projevit ty první zkušenosti z kooperace, která se rozvine mezi EPem a OLAFem. Návrh na novelu nařízení 883 2013 je pro mne velice důležitý, proto abychom mohli zpracovat zkušenosti ze slabých míst nedávné minulosti, abychom mohli ještě více zoptimalizovat nařízení, které již platí několik let a také, abychom mohli zajistit dobrou spolupráci mezi EPem a OLAFem již od prvního dne fungování EPA, abychom tady měli dobrý právní základ a dobré a smysluplné rozdělení jejich práce a jasné rozdělení jejich práce. Proto prosím parlament, aby toto pokládal za svou prioritu ve druhém pololetí 2018, abychom dospěli k výsledku ještě před evropskými volbami v roce 2019, abychom mohli přijmout novelu nařízení o OLAFu ještě v tomto mandátu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za představení hodnotící zprávy, děkuji komisi a nyní bych dala před eh, slovo předsedovi dozorčímu výboru, aby mohl představit své stanovisko v hodnotící zprávě. Prosím. Děkuji. Děkuji jak už říkal pan komisař Ettinger, Měli bychom do 2. Eh, října předložit, nebo měli jsme do 2. října předložit eh, vyjádření k nařízení 883 a my jsme to udělali už v září. Výbor, který měl provést hodnocení, fungoval v té době už asi 8 měsíců. S pár výjimkami je to poměrně krátké období na to, abychom eh, si udělali představu. Nicméně ty první dojmy jsou také důležité a jsou také součástí zprávy. Když si přečtete směrnici, tak je vám jasné, že dozorčí výbor musí sehrávat důležitou roli, pokud chceme zachovat nezávislost OLAFu tak tomu musíme napomáhat. A proto nás překvapilo, a také tím tato zpráva začíná, týká se to nezávislosti Olafu, když se komise rozhodla stahnout nebo odstranit imunitu předsedovi Olafu, tak Dozorčí výbor vůbec nebyl konzultován, to nás překvapilo, ale nebudeme se k tomu vracet, je to rozhodnutí komise. Komise už zdůraznila také, že poté, co se objevil EPO na scéně, tak je nutno vymezit kompetence, aby se nepřekrývaly, ale aby každý plnil své úkoly, své ambice. Ta zpráva jako taková bude prezentována kolegyní Elenou Fazendou, která se hrála důležitou roli při tvorbě této zprávy. Já mohu jen obecně říci, že ta hlavní, to, to hlavní, co vyplývá z naší zprávy, je, že by nemělo být eh, na libovůli předsedy Olafu, jaké informace nám poskytne. My, pokud máme plnit svůj úkol, tak musíme mít plný přístup k informacím. My se třeba na něco zeptáme a dostaneme odpověď. Ne, no, já si myslím, že to není důležité, takže ty informace nedostanete. Tak to nejde. Když si přečtete zprávy z posledních pěti, šesti let, tak tak to prostě vypadalo výbor nedostal ty informace, na které měl právo. My tvrdě pracujeme na tom, abychom to změnili. Doufám, že se nám to podaří, ale pokud o zbytek té zprávy, tak bych paní předsedkyně rád dal slovo kolegyni Eleně Fasendě, která to vysvětlí plynou portugalštinou, doufám. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážený pane komisaři, stejně jako náš předseda výboru právě řekl, jsme v zásadě novým výborem a když jsme přistoupili k vypracování tohoto stanoviska, tak eh, doba našeho trvání byla asi teprve 11 měsíců, ale zapojili jsme se do té práce, to je přirozené, eh, neboť nám, eh, my jsme toho názoru, že to je významná věc a dovolili na nám mít určitý takový pohled na soubor fungování OLAFu a na vztah dozorčího výboru s OLAFem. A skutečně toto hodnocení, myslím, jasně ukázalo, že je tady takový soubor otázek, které jsou důležité a které samozřejmě přirozeně souvisí se samotnou povahou fungování dozorčího výboru, což je nezávislý orgán, je to kontrolní orgán, ale také orgán, který vlastně zajišťuje nezávislost OLAFu. Eh, provádíme pravidelné kontroly vyšetřování OLAFu a velice se zaměřujeme zejména na procesní záruky, na základní práva vyšetřovaných osob, také na dobu trvání vyšetřování, ale také, jak eh, jistě víte, máme také eh, po, jakousi poradní úlohu pro generální ředitele, pomáháme mu vykonávat jeho povinnosti a jsme také eh, i takovým jaksi aktérem, eh, který hovoří s dalšími evropskými institucemi. My jsme tedy na základě všeho tohoto vypracovali naše stanovisko, kde jako priority jsme si stanovili body, o kterých budu hovořit a které se prolínají celým tím stanoviskem. To jsou čtyři základní body. Jednak se to týká vyšetřování, dále dohledu, dále ochrany základních zpráv, práv promiňte, a dále budoucnosti, co se týká zejména vztahu mezi OLAFem a Úřadem Evropské veřejné žalobce, tedy EPEM. Co se týče vyšetřování, tady jsme si položili několik otázek. Zejména to, zda OLAF eh, dobře využívá svých nástrojů vyšetřovacích, které mu vyplývají z nařízení z roku 2013 a zda tyto nástroje jsou vhodné pro to, aby OLAF mohl vykonávat svoji úlohu v role proti eh, podvodům, korupci a pro ochranu finančních zájmů Evropské unie. Zda tyto nástroje se používají OLAFem efektivním způsobem a co se týče dohledu, jsme si položili tyto otázky, jak vypadá nezávislost Olafu, zda byla posílena novým nařízením, a nebo zda naopak nezávislý mandát Olafu byl novým nařízením oslaben. Dále, e, e, ten e, nám nejbližší orgán dohledu, to je kontrolní výbor, zde dosa, dokázal zajistit nezávislost Olafu a to, aby Olaf dobře vykonával své pravomoci. A dále zda kontrolní výbor má dostatečné nástroje pro to, aby mohl sledovat, zda OLAF řádně vykonává své povinnosti jakožto orgán eh, správního vyšetřování, dále ochrana základních práv. Základní práva zda jsou tedy uplatňována správným způsobem během šetření zda jsou správně chráněna i v ustanoveních nařízení, zda existuje správný mechanismus pro jejich oplatňování a dále v budoucnu, eh, jakým způsobem je třeba změnit nařízení v důsledku toho, že vznikne EPO a jakým způsobem EPO ovlivní či neovlivní misi a strukturu OLAFu, poslání a strukturu a zda OLAF bude schopen vytvořit v této nové situaci. Eh, tedy jak bude schopen dále pracovat a zda bude schopen řádně pracovat v této nové situaci. Tyto otázky jsme si všechny položili a dnes představím asi ty nejdůležitější části naší zprávy. Co se týče vyšetřování, tady jsme zjistili, že je nutno, aby eh, nařízení mělo soubor jasných pravidel pro jednoznačné a harmonizované uplatňování a jednoznačně a harmonizovaný výklad eh, pravidel, ať se to týká již vnitřní organizace OLAFu nebo ehm, pravidel pro jeho fungování směrem na venek. Dozorčí výbor je si vědom toho, že právě váš výbor vždy hájil, aby OLAF eh, se soustředil ve své aktivitě na správní šetření. Ovšem eh, v roce 2013 si zvolili smíšený systém, došlo k určitém změně nařízení, co se týče externího, externího vyšetřování, ale generální ředitel tady má i nadále možnost eh, přijímáš ty pokyny, ty guidelines, které se týkají právě procesu vyšetřování a vyšetřovatelů, což je obrovská, téměř neomezená moc ředitele OLAFu, kterou může, které může využívat téma téměř libovolně. Takže eh, sledujeme to, jakým způsobem generální ředitel používá této své pravomoci. Tady vidíme, že existuje soubor 28 článků, které byly publikovány od roku 2013 a které jsou neustále doplňovány Není tady konsolidovaný text a je to určitý patchwork různých pravidel, který vytváří právní nejistotu, nejistotu pro vyšetřovatele a také mohou ohrozit eh, velice často základní práva a procesní záruky a tím i účinnost vyšetřování. Tyto pravidla nebyla schopná nahradit eh, zásah zákonodárce, který by eh, stanovil jasná pravidla pro vyšetřování. Co se týče interní struktury OLAFu, tady vidíme, že došlo ke koncentraci moci v jedné oddělení, oddělení pro eh, vyšetřování. Ty rozhodují o tom zase, zahajují vyšetřování, sledují celé její vyšetřování a potom také zahajují o, rozhodují o ukončení vyšetřování, také kontrolují právnost což vede k tomu, že často eh, se obrací na různé oblasti OLAFu a někdy to může zasahovat do kvality vyšetřování. Eh, lepší by bylo asi, kdyby sám zákonodáce v hlavním nařízení přesně řekl, jak má vypadat oblast vyšetřování od strukturálních fondů, vlastních zdrojů, zemědělství, celá externí pomoc, korupce a tak dále, aby to bylo jasně vymezeno. Struktura tohoto typu by posílila podle nás nezávislost OLAFu upozorňujeme na klíčový model při zahajování vyšetřování a to je skutečnost, že generální ředitel musí mít možnost rozhodnout zcela nezávisle, nesmí ho nikdo ovlivňovat, nikdo z vlády, nikdo z žádných institucí. Tady je důležité, aby generální ředitel um, měl určitou nebo on má nyní velký manevrovací prostor pro to, aby nezahájil vyšetřování, což je momentálně poněkud sporné, ale zároveň to posiluje nezávislost OLOVu. Já si někdy myslím, že důležitý než zahájit vyšetřování někdy ta rozhodnutí ho nezahájit. A proto takové rozhodnutí je základní pro transparentnost a pro samotnou nezávislost Olafu a jeho generální ředitele. Co se týče období, kdy vyšetřování probíhá, tady zdůrazňujeme, že by se to celé, ten soubor nástrojů, které existují, by měl být vylepšen. Už jsem o tom hovořila. Nástrojů je hodně, ale je třeba, aby to celé bylo ještě doladěno. A pak je zde otázka přistupování k informací. Víme, že během vyšetř, procesu vyšetřování to, jak se přistupuje k informacím, je zásadní věc a skutečný systém řízení Eh, procesních informací, které budou solidně a dobře strukturované, je, myslím, zcela zásadní pro to, abychom chápali veškerou vyšetřovací dynamiku, eh, nezávisle na tom, které fázi jsme a v které fázi se přijímají rozhodnutí. Co se týče trvání vyšetřování, tady jsme toho názoru, nebo že je důležité, aby se vyšetřování dokončilo v určité rozumné době, ale vždy je třeba zohlednit komplexnost toho případu. A jsme také toho názoru, že dozorčí výbor tady má zásadní roli, která může a měla by být vykonána, ale pouze může být vykonávána e, v případě, kdy bude mít k dispozici veškeré skutečně užitečné informace, a to zatím se neděje, jak zdůraznil pan předseda. Proto by se tedy mělo i toto usnadnění změnit a vytvořit jasná explicitní pravidla o poskytování informací dozorčímu výboru v o momentálně tady těch informací není dost a je s tím problém. Ty dále z ukončování vyšetřování. Tady vidíme, že v rámci, kdy asi 50 případů není rozhodnuto, doporučení, které vydává OLAF, mají, jsou opřeny o různé, o různé důvody, někde to prostě jenom nedostatek důkazů a tady je náš výbor toho názoru, nebo víme, že tedy rada nemůže ex ante ze zákona kontrolovat eh, to eh, například, jak eh, se chovají národní orgány a během šetřování a proto si myslíme a zdůrazňujeme, že je důležitá, aby dozorčí výbor měl schopen podporovat generál ředitele, což tedy znamená, že musí mít přístup ke vyšetřovací zprávě, která se předává národním soudním orgánům a musí mít přístup také k tomu, co tyto národní orgány odpověděly OLAFu. Co se týče uh, dozorčího úkolu. Tady zdůrazňujeme nutnost toho, aby veškeré informace nám byly skutečně zasílány a také vždy se reagovala na naše žádosti, neboť Olaf by měl být zavázán ze zákona reagovat na naše žádosti a měl by měl by neprodleně reagovat a poskytovat nám informace. Pouze tak dovolí našemu dozorčímu výboru, aby plnil svůj mandát. A co se týče základních práv a procesních záruk, to je naší prioritou. Okolnost toho, že generální ředitel Okolnost, že generální ředitel například e, byl předmětem vyšetřování belgických orgánů, týkalo se to nedovodných telefonických odposlechů. Toto je e, pro nás důvodem velkého znepokojení a ptáme se, e, jak vznikla tato situace a jak, se, jak bychom se jí bývali mohli vyhnout. Dále vnitřní mechanismy konzultace, kontroly a respektování základních práv a procesních záruk. Nařízení podle nás by se mělo vyhnout možnosti toho, aby docházelo k podobným situacím v budoucnosti. V důsledku toho, že by se měly vytvořit dobré kontrolní mechanismy, mechanismy pro kontrolu právnosti, které budou nezávislé. Dozorčí výbor je však toho názoru, že zákonodárec by měl zvážit možná vytvořit nějakého speciálního úředníka, který by se věnoval základním právům a procesním zárukám náš poslední bod týká se budoucnosti, to je tedy vztah OLAVu s budoucím orgánem veřejného žalobce evropského, což je tedy nařízení z října, kdy 20 členských států se přímo zapojí do této spolupráce. Tady se vrátím k našim základním otázkám, tedy v jakým způsobem vytvoření EPA si vyžádá revize nařízení o OLAFu, jak zřízení EPA ovlivní misi, tedy poslání a strukturu OLAFu a zda OLAF bude moci pra- pracovat v tomto eh, jaksi zdvojeném systému. Jsme toho názoru, že všechny instituce by se tomuto, této věci měly věnovat a proto si myslíme, že toto téma je velice důležité a rádi se zapojíme do takovéto práce. Ale jak bude vypadat fungování OLEFu v, této nové, v tomto novém kontextu? Vnitřní práce OLAFu bude stejná. Bude, neboť OLAF vždy hodnotí každý proces, každý případ dříve, než ho bude předávat úřadu EPO. Proto je důležité, aby Olaf měl k dispozici informace od EPA o procesech, které probíhají. Dále je zde možnost, aby EPO dávalo úkoly OLAFu a další dvě zásadní skutečnosti. Jednak to, že OLAF si zachová své aktuální kompetence v členských státech, které se nezapojily do projektu Evropského veřejného žalovce a také skutečnost, že OLAF bude vždy předávat dále eh, vyšetřování které nebudou spadat do oblasti EPA. V případě určité vyšší škody se to bude předávat opět národním orgánům. Proto jsme toho názoru, že veškeré ty nejzávažnější věci, které uvádíme ve zprávě, budou důležité v budoucnu. Je třeba, abychom se tím zabývali jako dozorčí výbor a jsme toho názoru, že informace je základní úhelní kámel pro to, abychom mohli i nadále řádně vykonávat náš mandát dozorčího výboru. Děkuji vám za pozornost. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ano, děkuji mnohokrát za představení tohoto stanoviska a nyní, myslím, máme před sebou něco eh, zajímavého a možná také radostného, totiž dvě linie. Dozorčí výbor se velmi podrobně zabýval i hodnotící studií a domnívá se, že, pane komisaři, nařízení by mělo být reformováno mnohem podrobněji, důkladněji, než jak to vyplynulo z vašeho eh, projevu. Otázkou je, co dělat. Když se podíváme na nařízení o EPO, tak eh, ta obsahuje 120 článků. Nařízení o OLAFu je eh, chudáček oproti tomu. Původní nařízení, to první, které jsme pak přepracovali v roce 83, se stává ze 40 článků a nyní jsme to rozšířili asi eh, o dvojnásobek eh, ale e, samozřejmě správní vyšetřování může mít velmi hluboký zásah do života institucí nebo e, osob. A proto je otázkou, zdali nedělat více. Když srovnáme nařízení EPO s nařízením OLAF, a já jsem tehdy byla spravodajkou, a přála bych si, nebo byla bych si přála, abych toho udělala více, což e, částečně zabránila rada i nový generální ředitel, který se masivně do toho zapojil. Eh, myslím, že musíme mít odvahu určité zásadní problémy OLAFu eh, okamžitě a rázně vyřešit. Pokud tak neučiníme, pak bude OLAF eh, dále ztrácet vliv i údernost a zejména si nemůžeme být nikdy jisti, co se v těch oblastech, které, nebo na které se nevztahuje naše kontrola, co se tam děje. Jako jakési špičky ledovce se nám eh, někdy eh, rysují problémy, ale eh, to jsou, jak říkám, pouze špičky ledovce a nevidíme už mnohdy nebo nemáme přístup mnohdy k tomu, co se skrývá pod vodou. Proto zrušení imunity generálního ředitele skrývá v sobě určitá fakta, která se nám líbit nemusí a nadále existují určité poukazy a domněnky, že mm, mm, můžeme narazit na celou řadu dalších ledovců, ledovců. Já určitě nemám eh, chuť se roztříštit na ledovci a proto je nutno eh, ještě nařízení rozšířit eh, a prohloubit. EPO má velmi dobré vytříbené interní pojistky a záruky Olaf nikoli. A mělo by být eh, v zájmu samotného Olafu, aby tyto problémy zprávy nebo řízení okamžitě vyřešil. Pak otázka kontrolních práv dozorčí rady nebo dozorčího výboru. Hodnotitel měl stejné potíže. Na eh, straně 10 dokumentů, komise se uvádí, že některé eh, fakta nebylo možno konstatovat pro nedostatek vhledu do situace nebo do materiálu protože to neumožňuje nařízení. Myslím, že konečně musíme sebrat odvahu a předložit na stůl určitá data a také e, prověřit nepředpojatě určité oblasti OLAFu a jejich e, činnost. E, nejsem si jistá, pane komisaři, ale přála bych si, abyste měl pravdu, pokud jde o úspěšnost OLAFu, ale když poměřujeme jeho efektivnost na uzavřených případech a také eh, na doporučeních z nich eh, pak eh, máme tady dlouhodobý eh, prostředek, eh, který se pohybuje na úrovni 50 až 60 Rok 2012 a 2016 eh, mm, dopadly ještě hůře než rok 2008. To bylo, byly ty dva nejhorší roky, kdy jsme docílili nejméně výsledků procentuálně k případu zahájených vyšetř, k počtu zahájených vyšetřování. Takže z toho mm, vidím, že Olaf má určitý problém dosahování úspěchu nebo úspěšnosti. Musí to tak být, protože nemá určitá práva, ale zdali eh, eh, mu tato práva můžu udělit na základě tohoto právního základu i kontrolních mechanismů vnitřních i vnějších a na základě nedostatku on, eh, o něch pojistek a kontrolek, to nevím. Mnohdy jsme si říkali, že by bylo lepší mít přístup, větší přístup k bankám. Já se ale obávám, že když se řídící struktura OLAFu nezdokoná, dokonalý, eh, pak eh, bude obtížné eh, propůjčit vyšetřovatelům ještě více práv nebo kompetencí, protože OLAF tím bude vystaven ještě větší míře problému, protože máme problémy s právností nebo ústavností určitých kroků. Dozorčí výbor, um, ostatně stanovisko považuji za zajímavé, eh, děkuji za něj. Dozorčí výbor velmi podrobně poukazuje na to, že vnitřní pravidla, eh, která generální ředitel um, eh, vypracoval pro vyšetřovatele, musíme vlít do formy zákona. Pouze pak zajistíme vládu práva a rovnost nakládání se všemi. A také se musíme rozhodnout, co vlastně chceme. Jedna část z těchto problémů za 18 let byla stejná protože eh, ten obojetný charakter OLAFu mezi správními vyšetřováními a eh, trestně právní relevantností eh, se tady stále vyskytuje a to musíme vyřešit. Nebylo by lepší učinit z OLAFu čistě správní nástroj, nástroj správního vyšetřování a bylo by užitečné pak mít i dokument komise, který bude srovnávat jednotlivé členské země a konstatovat nebo odkrývat, jaká práva a povinnosti tam mají Um, orgány zabývající se s správním vyšetřováním nebo vyšetřováním eh, veřejné zprávy. Ehm, to by mohl být začátek. Když se podíváme, co je uvedeno v nařízení EPO, eh, pak ehm, mám velké problémy a potíže ehm, představit si možné sladění. Například v nařízení EPO může prohledání být nařízeno pouze tehdy, když hrozí více než čtyři roky odnětí svobody. Něco takového v OLAFu eh, není uvedeno, nebo v nařízení o OLAFu. Takže jak je to eh, sladěno, když EPO požádá OLAF o úřední pomoc? Eh, jak s tím naložíme, když EPO požádá OLAF o pomoc a týká se to států, které nepodléhají nařízení EPO? Maďarsko, Polsko. Jak pak eh, naložit s otázkou, že EPO obsahuje detailní předpisy o eh, předávání dat, která, které ovšem v nařízení o OLAFu chybí a mohou, mohou být trest, relevantní z hlediska trestního práva. A eh, jak naložit s tím, že eh, někdo třeba úředník má právo nahlédnout do konečné zprávy o LAFu. My jsme stěží mohli prosadit, aby účastníci sporu mohli alespoň podat komentáře k k výrokům. zatímco v oblasti EPO účastník, eh, říze, účastník řízení má plné právo nahlédnutí do spisů. Eh, jak naložit s tím, že tady jsou zásadní eh, rozdíly v možnostech účastníků sporu a sice více v rámci EPO než v rámci OLAFu. Pokud tu věc nyní nesladíme, pak se skutečně tady roztříštíme, rozštěpíme na detailech. Proto bych chtěla požádat, abychom k této věci přistupovali eh, skutečně od základu. Nařízení o EPO je pouze mm, eh, jeden eh, odstavec o výměně informací s OLAFem. Všechny zmíněné problémy, o nich jsem právě hovořila, nejsou naznačeny ani není nastíněn způsob, jak je řešit. To vše by se mělo pak zahrnout do nového nařízení o OLAFu. OLAF sám o sobě má ještě několik problémů problému. Často slýcháme o takzvaném case management systému, který byl pořízen za eh, miliony eur a nyní eh, se má ještě jednou eh, upravit nebo zdokonalit o dalších 5 milionů eur. Tady bychom také byli vděční za další informace, protože slýcháme, že se s tím nedá pracovat a že systém a jeho obsah může doznat změn, aniž by byly tyto změny dokumentovány a toto jsou skutečně dramatické záležitosti, které se týkají i efektivnosti OLAFu a také možnosti spolupráce OLAFu s EPO. Myslím, že je tady eh, spousta problémů, které jsem se snažila nadnést a eh, chtěla bych již nyní výboru avízovat, že zpracují pracovní dokument, kde na základě stanoviska, na základě nařízení o EPO zdůrazníme a rozvedeme nutnosti eh, reformy a myslím, že bychom udělali dobře, eh, když eh, pak komise předloží více, než je minimum. Vy jste, pane komisaři, hovořil o čtyřech letech, které to trvalo. Takže čtyři roky musíme z toho odpočítat, protože komise několikrát mm, předložila návrh a pak jej opět stáhla dvakrát, pak předložila třetí návrh. Takže přišli jsme o mnoho času, protože komise se v, te, v tomto těžkém případu, já to chápu, nemohla shodnout na tom, co dělat, jak postupovat, ale nyní vlastně už víme, co dělat. Víme, že to musíme eh, řádně uvést do souladu. A pokud se nám to nepodaří, budeme opět pracovat pouze eh, zlomkovitě, eh, tak jako dosud. Ten, ta historie Olafu je vlastně historie, která je prostoupena suboptimálností, která nás neuspokojuje a nenaplňuje e, e, radostí. Nyní se přihlásili ještě další kolegové. E, pan Javor začíná. Thank you very much. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji komisaři Ettingerovi a komisi za posouzení nařízení. Já sdílím většinu vašich obav vyjádřených v této zprávě. Především souhlasím s tím, že role OLAFu bude muset být zachována i poté, co bude vytvořeno EPO. Protože do EPPO se ne všechny členské státy zapojily a OLAF tedy zůstává jediným vyšetřujícím orgánem který v EU kontroluje nakládání s evropskými penězi. Ale i v těch členských státech, které budou součástí EPO, si myslím, že OLAF může přinést nějakou přidanou hodnotu ve spolupráci s EPO. Také myslím, že je velmi důležité, že jste odhalili jisté nedostatky při vedení vyšetřování. Mám na mysli především situaci, kdy vyšetřování OLAFu podléhají národním zákonům. To není možné, to je neudržitelné. Není možné, aby evropský orgán vyšetřoval v členských státech na různých základech, eh, řídil se přitom různými pravidly. To musíme pojednat. Také souhlasím s tím, že mandát OLAFu a vyšetřovací pravomoci by měly být rozšířeny. Hovořilo se zde o přístupu k bankovním účtům, například také porušování bezpečnostních pravidel a tak podobně. A myslím, že jsou zde některé další problémy a tady souhlasím s paní Gresle, že možná je skutečně potřebná hlubší reforma OLAFu, protože jsou zde některé základní problémy, které třeba vyřešit. Mnohé z nich už byly zmíněny, já tedy nechci opakovat, jen k tomu dodám ještě pár bodů, které jsou podle mě pořád ještě otevřené. O jedné věci už tady hovořila paní Fazenda a to, je, to jsou následná opatření po doporučeních OLAFu. My nemůžeme měřit efektivitu OLAFu pouze čísly, kolik mají případů, ale skutečné měření efektivity OLAFu spočívá v tom, zda jejich doporučení jsou potom realizována v členských státech, zda jsou zde nějaké následky doporučení OLAFu, například, že potom je vedeno vyšetřování na úrovni členského státu národními orgány, následuje rozhodnutí soudu a tak dále. A často tomu tak není. Často dokonce ani Olaf nemá informace o tom, jak se jeho doporučeními členský stát řídí či neřídí. A někdy Je to práce, která zůstává ležet na stole, bez jakýchkoliv účinků. Druhá věc, věc je transparentnost doporučení OLAF. Vím, že je to citlivé téma a někdy doporučení OLAFu, která jsou odeslána národním orgánům, nemohou být eh, zveřejněna, protože je třeba zachovat eh, utajení těchto dokumentů s ohledem na vyšetřování. Na druhé straně si myslím, že je v zájmu občanů získat přístup k těmto informacím obsažených v doporučeních. A právě teď není žádné jasné nařízení, které by to upravovalo. V některých případech jsou doporučení OLAFu zveřejněny někdy vládou, někdy odpovídajícím orgánem členského státu, Někdy naopak eh, není vůbec žádný způsob, jak se k těmto doporučením dostat a to podkopává stabilitu. I když jsou zde tedy různé přístupy k transparentnosti doporučení OLAFu a je třeba najít rovnováhu v zájmu trestního vyšetřování a v zájmu veřejnosti, která má právo na přístup eh, k dokumentům. Další věc, která je také poměrně citlivá, je poslání doporučení OLAFu vládě členského státu. Běžně je to. Takto OLAF provede vyšetřování a pošle toto doporučení i Evropské komisi a Evropská komise například ta finanční doporučení potom přepošle členskému státu. Většinou s tím problém není, ale v některých členských státech pozorujeme velmi úzký vztah mezi vládními subjekty a potenciálními případy korupce. A doporučení OLAFu jsou určeny tedy národním orgánům, které třeba porušili pravidla pro hospodaření s evropskými penězi. To doporučení pošle Olaf vládě. No možná, možná právě toto uspořádání brání efektivnímu vyšetřování. Takže si myslím, že tam jsou nějaké věci, které třeba ještě dořešit. A na závěr musím říci, že plně souhlasím s paní Gresle, že v rámci této reformy OLAFu je třeba najít řešení pro chybějící právní prostředky, opravné prostředky pro ty, které vyšetřuje OLAF. A bez té skutečné rovnováhy Ačkoliv jsem pro rozšíření OLAFu, a rozšíření jeho kompetencí, tak bez eh, nalezení správné rovnováhy to nejde. Takže toto je naše šance, jak dosáhnout rovnováhy v rámci OLAFu a potom i dále v posilování institucí. Kolega Sarvama, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři Tengere. A především děkuji dozorčímu výboru Olaf. To pro mě byl jeden z nejzajímavějších eh, bodů v uplynulých letech 2012 až 2015. Mnozí z vás tady ještě nebyli, ale pan Moldar, toho se pamatuju z výboru. Jen pár poznámek. Abych navázal na to, co říkal pan Javor, chci také podpořit paní předsedkyni, ale budu velmi stručný. Je to právně zcela neudržitelná, neúnosná situace, pokud máme interní FBI Evropské unie. A to není náležitě upravováno, regulováno. Nemá jasný rámec pro případy, kdy třeba odposlouchává občany. Prostě pořád je tomu tak. A já se mohu jen přidat k ostatním a skutečně vyzvat komise, aby to brala velmi vážně. Protože vše je pře- třeba udělat opravdu důkladně, aby tady nevznikly nebo nezůstaly takovéto díry, až bude to nařízení přepracováno. Rozšíření vyšetřovacích pravomocí. No, to určitě, ale pouze pokud bude OLAF, OLAF náležitě regulován. To jde ruku v ruce. Bylo by velmi nebezpečné rozšířit vyšetřovací pravomoci, aniž bychom eh, skutečně vyřešili všechny ty mezery v nařízení, které vytváří právní rámec. Je třeba tedy dosáhnout té rovnováhy a je třeba to udělat opravdu důkladně. Rád bych se zeptal dozorčího výboru, protože já nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Nebyl jsem tady od začátku. Ale jestli mu dobře rozumím, tak ne všechny informace se k dozorčímu výboru dostanou. A to je přitom jedna z klíčových věcí, aby celá tato struktura fungovala. Takže to musíme vyřešit. A my už o tom mluvíme roky a pořád nic. Takže teď je na čase skutečně tuto kapitolu ohledně práce Olafu vzít vážně. A konečně práva vyšetřovaných. Já si nemohu pomoct. Musím citovat jeden velmi ostrý případ, když člen Evropského účetního dvora je vyšetřován. My jsme o tom slyšeli, vyšetřuje ho Olaf a je v pořádku, že my tady v tomto sále neznáme všechny detaily, ale myslím si, že pan Pinkston by měl alespoň vědět, kvůli čemu je vyšetřován. A to je velmi častý a velmi dramatický příklad toho, že Tady máme nepořádek, který jako Evropská unie si dovolit nemůžeme. Myslím si, že je to skutečně velmi závažná záležitost. A jen na závěr chci říci, že plně souhlasím, jak říkala paní Fasenda, s tím, že dozorčí výbor má pořád ještě velmi aktuální a důležitou roli, kterou v tom všem musí sehrát. Děkuji. Děkuji a slovo má kolega De Jong. Děkuji paní předsedkyně a děkuji rovněž eh, panu komisaři za prezentaci um, hodnocení a děkuji také dozorčímu výboru za, výboru za prezentaci stanoviska. Myslím, že tady zaznělo mnohé a eh, vy, paní předsedkyně, jste měla dlouhé úvodní slovo abych eh, rozptýlil eh, pochybnosti, myslím, že jste určitě mluvila eh, jménem výboru, ale také jménem naší politické skupiny. A přesně to, co jste řekla, mm, je hlavní problém. Vystihla jste to. Máme nařízení EPOK, s, velmi, s velkými detaily, také o prováděcích právech, ale totež nemáme o OLAFu ještě další dva body. První je aplikace kritérií eh, na výběr případů. Myslím, že to je opakující se bod a je zajímavé podívat se do přílohy eh, hodnocení, protože tam uvidíte, že například eh, na workshopech se jasně ukazuje, že zúčastněné strany tam se kriticky staví k aplikaci výběrových kritérií Eh, tady čtu, že se diskutovalo také o statusu oznamovatelů, což je také důležitý aspekt, ale když pak eh, si přečtete hodnocení nebo hodnotící zprávu komise, eh, tak to vyvolává dojem, že generální ředitel má určitou míru svého vlastního uvážení a také, e, když se k tomu přidá nedostatek kritérií, když se na ně podíváte, totiž jsou e, pojaty velmi e, povšechně, můžou se různě vykládat, takže to vše vede k pochybnostem o tom, eh, jak eh, co nejlépe eh, naložit s tímto dlouhodobým problémem. Další problém, to již zmínili mnozí, to jsou ony procedurální záruky. Byl jsem poněkud šokován, když jsem si opět přečetl v příloze, že pokud jde o procedurální záruky, tak obecně respondenti souhlasí, že jsou důležité, jsou jasné, ale čím výše postupujete až k generálnímu řediteli, tak eh, zjišťujete, že jsou považovány za eh, neproporční. Když se podíváte na nařízení EPO a také na určité eh, pochybnosti nebo kritiku, tak skutečně mě zneklidňuje, že si samotný personál myslí, že Eh, ty postupy jsou neproporční, takže jak je lépe, eh, lépe zdokonalit i s podporou lidí, kteří s nimi pracují. Eh, a také tedy v této souvislosti se chci zeptat, co si myslí pan komisař o doporučeních dozorčího výboru z dnešního dne, kde se naznačuje, že by měl vzniknout také post pro um, referenta pro základní práva. Eh, četl jsem ve zprávě komise, že rada v tomto ohledu nebyla velmi vstřícná, ale pro nás je to velmi podstatné. Děkuji. Kolego Salafranca. Kolego Salafranca. Gracias, eh, señora Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také komisaři a členům dozorčího výboru za jejich stanoviska k této zprávě o fungování OLAFu. Mě nejvíce zajímá v souvislosti s tímto tématem to, aby OLAF byl co nejefektivnější, co nejúčinnější v boji proti podvodům a v ochraně finančních zájmů Evropské unie. Budu velmi stručný, protože předsedkyně i ostatní kolegové už jasně řekli, o co tady běží. Tady, paní předsedkyně, potřebujeme tři velmi jasné věci. Pane komisaři, lepší koordinaci, vyjasnění kompetencí a kompetencí členských států. Já bych tady jasně byl proto, aby byla překonána tato potíž, tento problém. My dnes debatujeme o tom, že velká část prostředků společenství se spravuje cestou spolufinancování a OLAF se nemůže účastnit některých operací v členských státech, protože je podřízen v tomto případě národním pravidlům, například při kontrole operátorů in situ. Já si myslím, že je třeba vyjasnit kompetence OLAFu. A dále je třeba vyjasnit eh, jaké budou pravomoci OLAFu a co bude mít na starost úřad veřejného žalobce, aby se nepokrývaly nebo nepřekrývaly tyto záležitosti. Bohužel, bohužel pouze jeden článek nařízení o úřadu veřejného žalobce hovoří o této spolupráci. A potom je třeba také vyjasnit, co dělá OLAF, co dělá dozorčí výbor. Tady je problém, který řešíme už řadu let a je třeba jasně vyjasnit všechny funkce. Říká se zde, že zde byly tři noty právních služeb všech tří institucí, které podporují kompetence dozorčího výboru. Já bych se, pane komisaři, rád zeptal, Zda souhlasíte s tímto hodnocením právních služeb a také se chci zeptat eh, zástupce dozorčího výboru, zda jsou podle něj tyto noty dostatečné a jasné. Pak se zde hovoří o revizi nařízení z roku 2013, že toto nařízení by mělo být schváleno, aby se vzaly v úvahu všechny tyto nedostatky v okamžiku, kdy začne platit nebo fungovat úřad veřejného žalobce. Pane komisaři, pane komisaři, myslíte si, že to načasování je v podstatě stejné pro změnu nařízení a o úřadu veřejného žalobce. A poslední otázka. Zásadní je demokratická kontrola dohledu a zprávy OLAFu. A pane komisaři, mám jednu velmi jasnou otázku. Přijali byste, kdyby se tato demokratická kontrola a zodpovědnost přesunula na tento výbor nebo na Evropský parlament spíše než na dozorčí výbor, když dojde tedy ke změně tohoto nařízení, tak jako je tomu ve všech parlamentních režimech. Uzná se nezávislost fungování OLAFu, ale nemyslíte si, že by bylo adekvátní, kdyby nějakým způsobem tuto demokratickou kontrolu vychová, vykonával tento výbor nebo tento parlament? Děkuji, paní předsedkyně. Kolegy Vali, Kolego Vali, prosím. Děkuji, já děkuji panu komisaři i dozorčímu výboru. Toto vše jsou velmi zajímavé prvky, ovšem tento výbor pro kontrolu rozpočtu se už eh, k Olafu vracel tolikrát. Kolegové o tom hodně hovořili i ve svých otázkách, tak eh, jen velmi stručně. Jeden bod eh, mě poměrně znepokojuje a to je otázka přístupu k informacím při vyšetřování. Vy to uvádíte i ve své zprávě. To je problém, který nemá pouze Olaf, ale obecně všechny i kompetentní orgány členských států, které musí provádět šetření ohledně přeshraničních podvodů které se týkají především strukturálních fondů. Takže, pane komisaři, pokud jde o spolupráci mezi úřady, jak by to mohlo vypadat? Protože jedním z řešení by bylo dát více pravomocí OLAFu, ale z jasných motivů některé členské státy nesouhlasí. Spolupráce mezi různými národními orgány v případech, kdy je třeba vést šetření o bankovních účtech, o podvodech z DPH, o otázkách, které souvisejí se strukturálními fondy. Možná bychom mohli použít návrh komise v této oblasti, a sice spolupráce a výměna informací, vzájemná pomoc mezi členskými státy, právě proto, aby se řešily ty strukturální fondy. Tam já vidím jasnou možnost společně vyšetřovat a odhalit podvody, protože Zatím ještě neexistuje žádná jiná iniciativa tohoto typu. Náš výbor kont eh, explicitoval v té části, která se týká ochrany finančních zájmů právě tuto záležitost. Eh, tyto hlasy zaznívají i z mé země, kde se snažíme dělat dobře svou práci. Pane komisaři, chcete uplatnit eh, takovýto politický přístup právě proto, abyste nastartoval výměnu informací Především ohledně strukturálních fondů, protože to je ta nejdůležitější položka z hlediska rozpočtu. Takže nechci už opakovat to, co říkali kolegové, toto jsou jen eh, takové zmínky na okraj. Mám ještě dva kolegy na seznamu řečníků. Kolega Logan, prosím. Uh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji také panu komisaři a rozhodčímu výboru, bývalému kolegovi, panu Janu Muldrovi. Rád vás opět vidím. Samozřejmě OLAF je kontroverzní otázka v tomto výboru. Je tomu tak již dlouho. Vedli jsme řadu eh, diskusí eh, na toto téma a eh, Je nutno ale také, abychom byli konstruktivní a předložili také návrhy budoucí reformy. Myslím, že zřízení eh, EPA nám dává příležitost udělat změny a reformy, které eh, doufejme eh, zefektivní OLAF do budoucna. Musíme tedy to mít na zřeteli a to je také důvod, proč vedeme tuto diskusi a proč chceme navrhnout určité změny pro budoucnost. Myslím, že tady jsou věci, které mohou zlepšit fungování OLAFu. Jak již zaznělo, musíme zaručit jeho nezávislost, to je naprosto nezbytné. Musíme také prověřit způsob, jak provádí vyšetřování, e, trvání případů, výběr případů a tak dále. To je vše důležité. Dále e, otáz, padly tady otázky e, výběrčí, pardon, dozorčího výboru a je nutno tedy celou řadu věcí e, prověřit. A také asi potřebujeme žádnou definici o tom, jaké informace by měl e, e, dozorčí výbor získat pokud jde o diskuse o EPO, musíme zajistit, aby nedocházelo ke zdvojování činností mezi OLAFem a EPO e a tak dále a tak dále. Zdá se mi, pane komisaři, ale že se vám nějak nechce do velkých změn. Najednou navrhujete eh, dvoustupňový postup, tedy eh, v roce 2018 upravit nařízení 883 a další změny později. Možná, že byste nám mohl vysvětlit, co všechno chcete zahrnout do fáze 1 a co do fáze 2, e, abychom viděli celý obrázek, abychom věděli, jaké změny budou provedeny e, a e, jak se má tedy OLAF stát efektivnější, což si všichni přejeme. Děkuji, kolego Takula, máte slovo. Děkuji, pane předsedo paní předsedkyně, a děkuji také komisi za pragmatickou perspektivu Zdá se mi, že komise chápe, že se toho nestane mnoho, pokud se budeme snažit o příliš mnoho změn. Ale chci říci něco jménem e, skupiny ALDE. Zpráva uvádí celou řadu omezení a mezer nařízení, zejména pokud jde o celkové e, pravomoci kompetence OLAFu, právní základ, účinné fungování OLAFu a také spolupráci OLAFu s členskými státy a s dozorčím výborem a dalšími orgány. Zatímco všechny tyto body jsou důležité a měly by být řešeny, eh, v této chvíli bychom se měli eh, zejména zaměřit na změny týkající se budoucí perspektivy, protože jsou to doporučení vztahující se přímo na EPO. EPO začne svou činnost v příštím roce a je nezbytné zajistit jeho hladkou spolupráci s OLAF, včetně specifických změn, které by co nejrychleji měly být projednány. Posledně došlo k závažným změnám v nařízení. Návrh komise byl předložen již v roce 2016, ale jednání eh, skončila v roce 2013. Eh, pokud bychom měli vzít v potaz všechna doporučení ve zprávě, eh, nebudeme schopni provést potřebné změny do konce tohoto mandátu a To by mohlo ohrozit efektivní fungování OLAFu i EPO v průběhu dalších několika let. Z tohoto důvodu bychom eh, se měli omezit na technické změny a zaměřit se na spolupráci mezi OLAFem a EPO a ty širší, rozsáhlejší změny odsunout až na příští mandát. Děkuji. Pane komisaři, prosím. Paní předsedkyně, vážení dámy dámy, vážené dámy a vážení pánové, vážení poslanci, právní základ pro OLAF je čtyři roky starý. Tenkrát jste chtěli dosáhnout větší změn, to víme. Ale to, co je nyní zakotveno v nařízení pro OLAF, bylo přijato jak radou, tak parlamentem. Já jsem tehdy u toho ještě nebyl. Já jsem tehdy se věnoval produktovodům v oblasti energetiky, ale relativně brzy jsme přistoupili k hodnocení o čtyři roky později, po té, co to bylo přijato. To není běžný postup. Zadali jsme si externí studii, která je zveřejněna na webových stránkách OLAFu. Každý si ji může prostudovat. A nyní máme naši zprávu a také zprávu pana Muldera a jeho krémia, dozorčího výboru. A nyní Tady jsme v přípravné a hodnotící fázi. Jedním z cílů starého nařízení, které jste přijali také vy, je i toto. A nyní překvapivě přišlo EPO. Já osobně jsem v to nevěřil. Ještě před rokem to vypadalo velice špatně, že to bude takový nekonečný pří, příběh. Pak přišel ten průlom, který byl eh, Eh, uskutečněn eh, za velké podpory Itálie. Nyní máme 20 členských států a do konce roku 2020 má EPO zahájit svou práci. Ty přípravné fáze bude tady zřizovací ředitel, interní pracovní skupina. Toto vše již eh, probíhá v plném proudu a proto musíme za téměř tři roky jasně vymezit, které úkoly bude mít OLAF a které EPO. Eh, v nařízení máme článek 101, který detailně se věnuje spolupráci mezi EPem a OLAFem. A přesně něco obdobného potřebuje v, ne, v nařízení pro OLAF. To je důležitý. Nějaký článek 101 v OLAFu, kde se bude jasně vymezovat vztah OLAFu k EPu. Já se nejvíce obávám tohoto. Založili jsme EPO a Olaf musel předat ve značné míře EPU pracovní místa. Já jsem dokázal ten počet těch pracovních míst, který museli předat, eh, omezit. Členské státy chtěly eh, to učinit tak, že zřídí EPO tím, že se veškerá ta místa pro EPO odejmou Olafu. To bylo pro mě nemyslitelné. Já se tedy nyní obávám z hlediska evropského rozpočtu, aby se nám podařilo, z toho zda se nám podaří zajistit dost pracovních míst pro OLAFu, aby zůstal schopný své práci, aby také zůstal atraktivním úřadem pro dobré, motivované odborníky, mladé lidi, pro právníky. A myslím si, že pokud ta sklenice je poloprázdná či poloplná, já si myslím, že sklenice Olafu je spíše napůl plná. Já z toho mám dobrý dojem. Hovořil jsem s mnoha pracovníky, kteří jsou motivovaní a kompetentní. Máme vynikajícího generálního ředitele, já jsem vděčný jeho zemi. Jsem skutečně vděčen, že byl schopen se tomu takto věnovat půl roku. A ne, měli bychom to do nekonečna prodlužovat. Jsme v těsném kontaktu a předložíme parlamentu seznam schopných kandidátů brzy bude to asi v lednu a v únoru eh, se o bude rozhodovat. Eh, máme již kvalifikovaný seznam kandidátů a kandidátek a naším cílem je, abychom již na jaře stanovili, stanovili toho, kdo tedy převezme tuto funkci, to bude žena či muž. A nyní má malá námitka, že on byl již dlouhou dobu státním, stálým zástupcem generálního ředitele to zde bylo. A proto správně, hlediska nebylo nutné, aby do jeho výběru byl zapojen parlament. A já vás prosím, akceptujme tuto situaci a požadujte od komise vše, co musíme udělat, čemu jsme právně zavázáni a pouze omezeně to, co byste rádi, aby komise učinila. Já znám nařízení o Olafu, učiním vše proto, abych já a Olaf, abychom splňovali veškeré právní povinnosti. Hovořilo se tady o kontrole, to bylo velmi dobré. Ale nyní je to na vás. My jsme přišli s, s naším návrhem kontroly, vy jste to odložili k ledu a chtěli jste, abychom se tomu věnovali, když přijde první hodnocení OLAFu, ale nyní můžeme se k tomu tématu společně vrátit a tady máme ty detailní otázky, kde přesně bude ten kontrolor zaintegrofan, kde bude jeho místo, ale pro nás to bylo důležité. A řekli jsme to již v roce 2014. Dále. Tady se hovořilo o případu vyšetřování člena jedné evropské instituce. Já vás prosím, zde o velkou opatrnost. Tady platí zásada důvěrnosti, dubio pro rejo, pokud není jednoznačnost, je to vždy pro prospěchu obžalovaného. A tady máme tedy určitě, Olaf je zavázán, aby důvěrně zacházel se jmény a údaji a dalšími informacemi. To je zásadní princip právního státu. Nemůžete přece říkat, že na Olafu je ohrožena důvěryhodnost když tam si chtějí získávat údaje a tady na, zároveň chcete od OLAFu, aby vám poskytli důvěrné údaje. No, to se va, vaše požadavky zde elementárně kříží. OLAF je úřadem, který provádí správní vyšetřování. Nemůže to tedy srovnávat s FBI. FBI má jinou úkol, strukturu, jiný úkol také asi určitě jiný stupeň eh, známosti, jinou historii za sebou. Je to něco jiného. Úředníci OLAFu nemají revolvery, mají pouze odborné znalosti. Také jste hovořili o tématu členské státy a přístup, transparentnost. My všichni jsme občany evropských členských států a z nějakého členského státu pocházíme. My všichni, někdo z Německa, někdo z Maďarska, někdo z Itálie, další z Řecka. Bohužel Evropa je stále ještě v první řadě Evropou členských států, tedy našich vlastí. Proto silná Evropská rada, proto tady nemáme ještě plnou zákonodárnou kompetenci parlamentu, která by byla na výši kompetence rady. Zatím to tak není. Jsme na cestě k tomuto stavu. Ale stále ještě tady máme národní regionální ministry zprávy, kteří nevidí v evropské úrovni svého šéfa tomu, kdo je nad nimi. A nyní téma správní kompetence a trestně právní stíhání, to zůstává klíčovou oblastí národních kompetencí. Například si tady setkáváme by například s Helsingem, z, Ro- z Říma a, je, a tady z dalšího hlavního města by vám všichni slíbili, že můžeme mít plnou transparentnost. Všechny tahle města, no tak my to uděláme jako náš úřad. Ale dokud to tak nebude, dokud vy si nebudete mít to povolení ještě Berlíně, Říma a ten Helsinek, tak Nechte nás, abychom byli aspoň pro zbývající dobu našeho mandátu realističtí. Velmi dobře jsme zvažovali, co navrhneme. A jasně vám říkám, že některé úvahy dozorčí rady zaintegruji do svého návrhu a budu o tom jednat a hovořit s panem Mulderem a dalšími kolegyněmi a kolegy ještě před březnem, kdy přijdeme s naším návrhem a rád bych tady měl, rád bych měl nějakou dohodu. A tu potřebujeme, aby EPO zahájilo práci v roce 2020 a do té doby musí být hotová legislativa o OLAFu. Z trialogů znáte radu. Víte, jaký, jaký jsou. Znáte radu. Skutečně věříte, že když já veškeré ty vaše úhajky jsou velice zajímavé, dám do balíčku, že tento balíček projde na radě do května 2019. V žádném případě. A dobře víte, že to tak je. Víte, jak probíhá legislativní proces. EPO potřebovalo čtyři roky, PIF pět let. Po pěti letech se po jednání se podařilo nyní v létě dokončit PIF. Tedy pokud vy chcete, aby se to dodělalo ve zbývající době vašeho mandátu, aby tady bylo jasné rozdělení úkolů mezi EPem a OLAFem, já si to přeji. Pokud chceme dořešit problém DPH a OLAF, a já bych rád, kdybychom to dořešili, tak bychom měli předložit radě malý balíček, který bude přiměřený. A pak tlačit na radu, aby rada, to bude bulharské předsednictví a také rakouské předsednictví a rumunské předsednictví a Berada to celé rozhodla do dubna května 2019. Pak budeme mít, a to už čas nebude tlačit, možnost předložit druhé přepracování, jistě komplexnější a kam budou moci být zapojeny veškeré tyto vaše úvahy. Ale to již bude doba, kdy bude moc EPO a OLAF pracovat na základě toho prvního předpracování. To, co si přejete vy a co si přeju já, není, nejde proti sobě. V pracovním programu na rok 2018, v pracovním programu komise, který zdá, znáte, a který byl velice intenzivně koordinován s parlamentem, přesně tento umírněný přístup jsme v pracovním programu zvolili. Vy to víte. Pokud bychom zvolili nějaký větší přístup, větší stahy, tak bych musel absolvovat konzultaci zúčastněných stran. Musel bych. Pak bych musel provést hodnocení dopadu, byl bych tomu zavázán. A proto tedy navrhuji, abychom této dimenzi pracovali nejdříve ke konci roku 2018. Což ovšem by ukázalo, že bychom se vůbec nepostarali o nové nastavení vztahu mezi EPem a OLAFem v době, kdy bude EPO zahajovat svou práci. Tady tedy nevím, jak by se to řešilo. Někteří z vás budou jistě eh, poslanci příštího parlamentu, jiní ne, ale vaše odborné znalosti jsou důležité. Prosím, použijte je a použijme je k tomu, abychom mohli tlačit na radu na to, aby přijala umírněný novelizační návrh během roku, ten návrh, který já předložím na jaře příštího roku. Předposlední bod. Má hlavní obaha eh, se týká plánu pracovních míst OLAFu, neboť OLAF musel také provádět, eh, provést to 5% seškrtání personálu. Já se ptám, máme dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, dost pracovních tabulkových míst pro ně? Je OLAF atraktivní jako zaměstnavatel? Je tam možnost, dost možností kariérního postupu? O to se obávám. Jsou atraktivním zaměstnatelem? Pokud nepodpoříte, tak já bych rád během příštích let eh, udělal něco ku prospěchu Olafu a ne na úkor Olafu, jak to již proběhlo. Můžeme si všichni říci, že se stávající situaci spokojeni nejsme. Máme různé programy, smíšené programy a bohužel Evropská unie nemá žádný správní základ a má pouze omezenou možnost zasahovat do toho svého správního základu máme smížené programy. Náš úřad eh, sleduje provádí mnoha evropských pravidel a rozhodnutí. A ten, kdo to provádí, to jsou vlády, národní orgány, regiony a obce. A ty musím prostě brát takové, jaký jsou. Jiné lepší nemáme. Máme 28 členských států, 200 regionů a musíme je brát takové, jaké jsou některých máme výborné správní kompetence, ale ne všude. Ale myslím si, že evropský kontinent, naše unie, nejsou unii korupce. Není unii korupce. Znám tisíce úředníků, kteří jsou například v městském zastupitelstvu, já jsem byl premiér Bádensku, Wittenbersku, znám tu situaci, znám tisíce nyní komu, úředníků se a velká většina z nich to jsou pilní lidé, kteří mají umírněný plat a ve mně vyvolávají důvěru a ne nedůvěru. A já nechci napomáhat korupci. Samozřejmě nepodaří se nám identifikovat každý případ korupce, ale jsem toho názoru, že OLAF má odstračující účinek tím, že dokáže identifikovat mnoho případů. A čím více znalostí budeme mít o případech podezření z podvodu, tím častěji se tomu budeme věnovat. A pokud ten počet případů se navýší, tak já zajistím lepší plán tabulkových míst, tak aby ten navyšující se počet případů mohl být řádným způsobem zpracován ten, to sklenice boje proti podvodům není poloprázdná, ne, ta sklenice je napůl plná. A Olaf je orgán, který si zaslužuje naši důvěru, důvěru náš všech a myslím si, že jeho generální ředitel a vše udělám proto, aby nový generální ředitel společně s vámi a vůbec ne bez vás nebo bez, proti vašemu mínění, byl jmenován společně s vámi. Děkuji vám. Děkuji předsedkyně, děkuji pane komisaři, ale víte, my už mnoho let se zabýváme Olafem a dobré přísliby již k nám k ničemu není, nejsou, naštěstí, díky bohu. Neboť vidíme a sledujeme, že problémy, které existují, třeba řešit. Přísliby nestačí, není možné respektive chci ty věci řešit a ne neustále oddalovat. A proto já již ohlašuji, že předložím pozměňovací návrh. Naposledy to bylo 120 pozměňovacích návrhů. Bylo to velmi, velmi nepříjemné s radou. To vyjednávání s radou i s komisí, velmi obtížné se všemi účastníky. A já osobně mohu pouze říct, že se těším. Respektive chci ještě upozornit, že komise chtěla toho kontrola stáhnout, a na naši žádost tak to neučinila. My jsme to nespracovali, neboť rada řekla, cokoliv, co uděláte, my stejně nic dělat nebudeme. Proto jsme se tomu momentálně ještě nevěnovali, ale nyní začínám se těšit na to, že bychom to znovu otevřeli. A e, podívali se na to, jaký bude náš postoj k této věci. Jinak samozřejmě, co se týče jmenování generální ředitele tam bylo plné spolurovnování a proto si myslíme, že i ten acting generální ředitel eh, eh, by býval spadal do procesu spolurozhodování, když máme obsáhlou korespondenci k tomuto tématu s komisí z let 2011 a 2012. Eh, ale nyní, protože času moc nesmívá, tak jsme nechtěli opakovat, či vám ukazovat tu starou korespondenci, abychom si tady vyměňovala ty naše známe názory, ale jsme toho důzoru, že i ten acting generální ředitel, ten úřadující, že i tato funkce měla být mm, určena ve spolupráci s námi. Takže nyní má slovo pan Mulder, paní, paní Fazenda. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že jste tady uvedli celou řadu zajímavých eh, připomínek k možným změnám směrnice. Já mohu pouze říci, že jsme plně k dispozici, abychom s vámi na toto téma diskutovali, protože všechna témata, na které jste upozornili, je třeba vyřešit. A pokud jde o komisi, tak i zde jsme připraveni k výměně názorů, pokud můžeme pomoci. Nejdříve k tomu, co říkal pan Jávor a Sarvama. Ano, Plně souhlasíme, je to v nejlepším zájmu Evropské unie aby OLAF fungoval vyváženě. A to je také naším cílem. Chceme být konstruktivní ve své práci, nechceme, aby to bylo příliš a zbytečně složité. Myslíme si, že je v nejlepším zájmu EU, abychom měli nezávislý OLAF a také nezávislý výbor, který jej kontroluje. A proto potřebujeme informace. A Ať už je důvod jakýkoliv, tak v uplynulých letech jsme měli rozdíly v informacích, které musí být poskytovány. Chceme se vyhnout jakémukoliv nedorozumění. To nejde tady pouze o generálního ředitele, musíme to uvést v legislativě, ve směrnici, že určitý minimální objem informací musí být poskytnout dozorčímu výboru. Jaké informace to mají být, o tom ještě můžeme diskutovat, ale když čtu ty zprávy z posledních let, tak je tam takový referent, který se neustále opakuje. Nedostali jsme informace, které jsme potřebovali a to podle mě není přijatelné. Znovu, pokud Olaf i dozorčí výbor budou jednat nezávisle a budou mít eh, ty potřebné informace, tak je to v nejlepším zájmu Evropské unie. Souhlasím s panem De Jongem, že potřebujeme jasná kritéria pro vyšetřování. Proto také uvádíme ve své zprávě že to nestačí pouze zveřejňovat, musí to být obsazen, obsaženo také v legislativě. Co by tam mělo být, to je na zákonodárcích, musí to být jasné a transparentní, co OLAF může dělat a co naopak dělat nemůže. Pane Salafranco, pokud jde o spolufinancování, tak to ještě musím vyšetřit. To je pro mě nový bod, takže se na to musím podívat. Zdá se mi divné, Prostě kdekoliv, kde se vynakládají evropské peníze, ať už ve formě spolufinancování nebo nějakého jiného financování, vždycky jsou to evropské peníze a OLAF by tedy měl mít možnost vyšetřovat. Ale musím se na to ještě podívat, nemohu v této chvíli vám dát jasnou odpověď. Pan Valli, ten odešel. Pane Vogáne, myslím, že vám už jsem víceméně odpověděl. Elena. Prosím, samozřejmě s dovolením paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Nemám už toho tolik co dodat. Pouze takové dvě obecné poznámky, které e, souvisí s tím, co právě řekl pan předseda vašeho dozorčího výboru. Eh, paní předsedkyně, jsem velmi potěšena, že jsem takto tady zde mohla nadnes a vyslechnout si názory poslanců. Neboť to jasně vymezilo obtíže, které máme, které jsme zjistili, eh, fungování, v oblasti fungování a poslání OLAFu a také v oblasti fungování dozorčího výboru. Eh, eh, ten kontrolní orgán a taky jsme se to snažili takto sdělit, my jsme ochotni naprosto konstruktivním způsobem se zapojit do práce, zajištění a konsolidace e, fungování kolafu a také jeho generálního ředitele a veškerých dalších aktivit OLAFu, jakožto vyšetřovacího orgánu Evropské unie chápeme, my chápeme vytvoření úřadu EVO, EPO jako privilegium a také jako možnost eh, dát Olafu, eh, tím, že se to tady jasně nadefinuje v nařízení, jasné vymezení jeho vlastních kompetencí a vymezení toho, jakým způsobem má vykonávat své pravomoce a jak tedy má přesně konkrétně vypadat praxe vyšetřování a vyšetřovací postupy. Pouze tak můžeme učinit OLAF a jeho fungováním efektivnějším a e, účinnějším při boji proti podvodům, korupci a dalším nesrovnalostem. Myslím si, že vztah mezi OLAFem a EPO nebude až tak obtížný. Jednak na jedné straně nařízení o EPU už v sobě má zakotvený způsob fungování státního zastupitelství evropského a pak tedy stačí, když v nařízení o OLAFu se objasní jisté další aspekty a budou tam jasná pravidla pro jeho fungování. Ovšem pravidla fungování mají dvě úrovně. Já bych je ráda zdůraznila. Jednak je tady ta úroveň toho, to je to vyšetřování, kde to musí mít nějaký jasný, efektivní proces, kde ten Vyšetřující úředník přesně má vědět, jak se má chovat v jakékoliv situaci, která nastane od zahájení vyšetřování eh, přes veškeré fáze až do ukončování. Musí přesně vědět, jak má, jakým způsobem má jednat, jaké jsou procesní záruky eh, a musí vědět, jak zachovat základní práva. Samozřejmě eh, stýká se to také toho, že ta vyšetřování jsou tajná. Eh, Olaf také zraje, zraje jeho způsob vyšetřování, něž naschromáždil mnoho zkušeností, které může nyní využít při vypracování jasných pravidel. Ráda bych také zdůraznila ještě jeden aspekt, a to je potřeba interní struktury OLAFu. Eh, OLAF potřebuje interní struktury stejně tak jakýkoliv útvar sádní nebo vyšetřující orgán. Musí mít zcela jasně stanovené oblasti, kde má působit, kde má zasahovat, jaké jsou jeho kompetence, tak, aby každý zaměstnanec OLAFu přesně transparentně věděl, kdo je ten vyšetřovatel, kdo se čím v rámci obavu Olafu zabývá, kdo je za co odpovědný, aby tam byla skutečně jasná vnitřní struktura a také jasně upraveno, jak se budou vnitřně vyměňovat informace. To by velice zlepšilo kvalitu vyšetřování, neboť by to odráželo procesní pravidla pro fungování vyšetřování samotných. A další aspekt se týká výměny informací a poskytování informací eh, dozorčímu výboru. Zde bych ráda zdůraznila, že eh, dozorčí výbor Eh, má jisté memorandum, které se věnova, eh, věnuje výměně informací. To bylo jedno z roku 1999 a jedno z roku 2012. Obojí je zakotven v rámci nařízení 2013. Máme problémy s výměnou s informací či ne? Já si myslím, že jisté problémy jsou eh, a my bychom měli mít tedy jasná kritéria pro výměnu informací a není možné, aby Olaf sám rozhodoval, jaké informace bude poskytovat svému dozorčímu orgánu, tedy dozorčímu výboru, který je kontrolním orgánem, musí pracovat nezávisle a má zajišťovat dobré fungování a nezávislost Olafu. My jsme o tom to již hovořili, hovořili s mnou i o všechny tři instituce. Je tedy důležité, aby dozorčí výbor měl schopnost vykonávat svůj mandát, který může vychovat v plné míře pouze, když bude mít k dispozici dostatečné množství informací. To je pro nás základ naší práce, tak abychom mohli dobře pracovat a my jsme ochotní se podílet na nějakém vytvoření nových pravidel pro toto poskytování. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, tím jsme dospěli ke konci pořadu jednání. E, uvidíme se opět mě ve čtvrtek. Budeme hovořit o meziinstitucionálním dialogu. E, já vám děkuji, zůstaneme jistě ve spojení. A my si budeme pokračovat v naší práci v da- při dalším bodu na pořadu jednání. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, děkuji také panu generálnímu řediteli. Pokud chcete, můžete samozřejmě zůstat s námi. Další bod je follow-up prezentace výroční zprávy za rok 2016 a zajímá nás, co se změnilo v eh, oblasti přístupu k dokumentům. Takže můžeme si udělat takový update, který se týká přístupu k dokumentům. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zatím jsem se díval do minulosti na problémy, které jsme měli. Teď vytváříme nový vztah s Olafem a já k tomu mohu pouze říci, že zkušenosti až do této chvíle jsou pozitivní. A my se těšíme na dobrou spolupráci. Je příliš brzy říkat, že jsme zvítězili a že všechno je skvělé, nicméně nálada je dobrá a doufáme, že se situace zlepší. Také vám mohu říci, že máte na pořadu jednání kritiku OLAFu k výroční zprávě o činnosti dozorčího výboru OLAF za rok 2016. My vám můžeme všechny ty body detailně zodpovědět. Jinou věc, kterou k tomu můžu říci obecně, že když jsme připravovali zprávu na tento rok, zatím o tom tedy diskutujeme, pracujeme na tom, bude to zveřejněno příští rok, na začátku roku, tak my to předem chceme poslat Olafu. Takže než to uvidí denní světlo, tak je důležité, aby Olaf se k tomu mohl předem vyjádřit a abychom se mohli my také odrazit od kritiky Olafu a abychom to mohli také případně zohlednit. Je to lepší, než zveřejnit zprávu v květnu a v červenci si vyslechnout eh, kritiku naší zprávy ze strany OLAFu. S OLAFem to je neustále ano a ne při poskytování informací. Zkušenost naše je taková, že když požádáme o informaci, tak OLAF nám eh, tedy sám se rozhodne, jaké případy nám předá nebo ne. A my si myslíme, že to by neměl dělat OLAF, že my bychom měli o tom rozhodovat, my jako výbor, dozorčí výbor, a potom bychom o tom měli diskutovat. Největší rozdíl v názorech právě v minulosti tkvěl v tomto a my doufáme, že se nám podaří ten postup zlepšit tak, aby se nám líbil. Za pár měsíců vám budu moci říci přesně, jak se to vyvíjí. Zatím mohu jen říci, že jsem optimistický. Pokud chcete, asi chcete, protože kýváte hlavou, tak se mohu podívat na další body. Především generální ředitel Olafu říká, že je to zpráva starého výboru a ne toho nového výboru. Ano, je pravda, že došlo ke změně, ale máme tady silnou kontinuitu. Někteří členové byli už členy v roce 2016, takže my jsme předali zprávu institucím a my tedy ji budeme hájit také. there is a question, why is it... Je zde otázka, proč výbor v roce 2016 požádal o přístup k dokumentům pouze u jednoho případu a pořád ještě nebyl spokojen s informacemi, které dostal. V uplynulých letech jsme požádali o několik eh, informací nebo o informaci k několika případům a ty odpovědi nebyly uspokojivé, takže tentokrát jsme se rozhodli zeptat pouze na jeden případ. Byl to případ eh, ve Francii, nicméně ani odpověď eh, na tento případ nás eh, neuspokojila, takže jsme pořád ještě v jakémsi limbu v této věci. Otázka je, proč výbor akceptoval takové vzorkování, které dělá Olaf. No, když něco vyšetřujete, tak chcete si to vzorkování udělat sám, vybrat si ty vzorky sám. To je tedy podle nás eh, ten správný přístup. Proč přístup k těm 62 případům Proč je tedy délka vyšetřování zmíněna pouze v poznámce pod čarou? Ano, je pravda, že když je to v poznámce pod čarou, tak jsme to mohli dát klidně i do textu. Ovšem to, že je to v poznámce pod čarou, tomu neubírá na důležitosti. My jsme to tam prostě uvedli a do budoucna pravděpodobně už asi žádné poznámky pod čarou dělat nebudeme. Nemysleli jsme si, že je to tak velmi důležitý bod, ale pokud je tím Olaf uražen, tak už to dělat nebudeme. Prostě je to jen otázka formulace čas od času. The number of uh, recommendations that we wanted to určité doporučení. My jsme chtěli vědět o citlivých případech, které tedy Olaf nezodpověděl. V tomto případě ovšem Olaf obvinovat nemůžeme. Požádali jsme o informaci komisi a komise nám odmítla tu informaci poskytnout. Takže je to něco na jiné úrovni. Možná bychom to, nebo jsme to měli uvést jasněji do té zprávy. trvání vyšetřování. Ano, to je znepokojivá záležitost. Ve zprávě se uvádí, že Olaf říká, ano, my jsme vám dali tolik dokumentů, teď chceme zahájit nový dialog s Olafem o trvání případu, protože ty informace jsou takové trochu eh, nedostatečné. Když se podíváte do té publikace a je tam napsáno, že ten případ ještě není dokončen kvůli nedostatku informací, no tak je jasné, že nás zajímá, co tam ještě chybí. A právě minulý víkend jsme dostali dlouhý seznam případů, které pořád ještě probíhají a myslím, že chceme začít pracovat jiným systémem, chceme zjišťovat, proč ty věci nejsou ukončeny, co tam ještě chybí. Ovšem to je pořád ještě probíhající práce a zmíníme to v té příští zprávě, jak to chceme udělat. uspořádání, tedy při práci. Výbor řekl, že nic takového nepotřebujeme. Olaf s tím ale není spokojen. Měli jsme tedy pocit, že po zprávě tří právních oddělení, tří právních služeb všech institucí bylo jasné, bylo jasně řečeno, co je přijatelné a co není přijatelné. Výbor s tím může plně souhlasit a kromě toho si myslíme, že nařízení 883 je také jasné v tomto smyslu. Alespoň při dobré vůli by to mělo být jasné. A právě ta dobrá vůle byla ještě posílena zprávou těch tří právních služeb. No a tím jsme tedy to pracovní uspořádání dokončili, ale jak jsem pochopil, tak Olaf toho lituje. My jsme se sešli minulý týden eh, s tím současným eh, generálním ředitelem Olafu. On přišel na naše zasedání a my jsme řekli, že jsme tedy ochotni na tom ještě znovu pracovat, pokud on bude chtít to ještě vylepšit Pokud by to mělo znamenat omezení přístupu k informacím, tak s tím samozřejmě nesouhlasíme. Já doufám ale, že můžeme být optimističtí a že najdeme řešení. Základní práva. Myslím si, že to je věc, která v minulosti nebyla dopodrobna proskoumána. Myslím, že se na to musíme zaměřit. A to tež platí pro stížnosti, které se dostávají k OLAFu. Dozorčí výbor o tom nemá dostatek informací a v podstatě můžeme zachovat to, co říkáme ve zprávě. Pokud jde o statistiky, je to ve barvách a pro nás to bylo úplně jasné, kromě toho to udělal někdo, jehož prací je dělat takovéto statistiky každý den, takže jsme byli trochu překvapeni, že to Olaf dobře nepřijal, ale znovu, jak jsem říkal, tu zprávu příští rok pošleme nejdřív Olafu a když tady bude nějaké nedorozumění, tak uvidíme. Já nevím ještě, co v té zprávě bude. Pravděpodobně to bude zase obsahovat nějakou statistiku, ale pokud tam bude cokoliv, co nebude jasné o těchto statistikách, tak všemi prostředky jsme ochotni to změnit, protože pokud něco takového zveřejníme, mělo by to být jasné všem. A pokud to není jasné Olafu samotnému, tak je v tom něco špatného. Jak jsem říkal, indikátory pro trvání, vyšetřování, to bychom také rádi upřesnili. Disciplinární opatření Znovu jsme říkali, že chceme být více informováni, než je tomu v současné době. A vzorkování těch případů, no tak na tom se musíme dohodnout. Není to jenom na OLAFu, měli bychom se na tom dohodnout ve společné dohodě. A pak ještě poslední bod. Výbor dostal více než 800 stran informací ohledně toho, jak jsou v členských státech plněna soudní doporučení a dospěl k tomu názoru, že 850 stránek to je hodně informací, ale spousta stránek není úplně jasná, pokud je informace a s tím máme problémy, bychom rádi diskutovali o tom, jaké informace, jaký druh informací je užitečný, jaký ne. To také nebylo jasné. Takže já doufám, paní předsedkyně, ale nejsem si úplně jist, že jsem reagoval na ty hlavní body, ale mohou na ně samozřejmě upozornit, pokud ne, a stejně tak můžete klást otázky i vy. Někdy ani mě nic nenapadne. Děkuji vám za stanovisko. A e, nyní bych i vám, pane Ajlate, chtěla dát příležitost promluvit a buďte mezi námi srdč vítán. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, e, je e, privilegiem být opět zde. jestli to bude potěšení, to přesně nevím, ale doufám. Předně bych chtěl poděkovat eh, předsedovi dozorčímu, dozorčího výboru za jeho vysvětlení a myslím, že první bod, který bych eh, učinil, je ten, že eh, se domnívám, že ten dialog po několik let trpěl nedostatkem komunikace a sice na všech úrovních, nejenom mezi eh, eh, lidmi ve vedení, ale v rámci celé struktury. My jsme a vím, že i vy jste, zejména tedy eh, předseda dozorčího výboru, odhodlání to napravit a vést řádnou diskusi o všech problémech, otázkách, které vyplývají i z vaší zprávy, protože v mnoha případech, myslím, bychom to eh, bývali vyřešili eh, četnější komunikací. A v této souvislosti zejména vítám vaše rozhodnutí eh, ukázat nám návrh vaší příští zprávy, tak abychom mohli předem odstranit případná nedorozumění. Bylo mi doporučeno, že v mnoha případech v minulosti jsme eh, nabídli, že poskytneme určité množství informací a domnívali jsme se, že jsme je poskytli a ne vždy jsme obdrželi um, odpověď na protinávrh z naší strany. Eh, myslím, ale že bychom o tom měli ještě podrobněji pohovořit, dovolíte-li paní předsedkyně, abychom to eh, napravili v budoucnu. Samozřejmě v diskusi, eh, kterou vedl eh, váš výbor před tímto bodem pořadu jednání, jste eh, se zabývali případnými změnami právního základu, jaké by byly žádoucí a potřebné. My nyní působíme v právním režimu, který který umožňuje komisi eh, požádat eh, o informace a zdůvodnit to, jinak je nemůžeme poskytnout. Ale poskytneme je kdykoliv můžeme. Já jsem již eh, umožnil mnoho přístupu k informacím v uplynulých týdnech, oč výbor požádal. Mnohé z toho je velmi choulostivé Eh, tak velmi, že se ani neo, neodvažují naznačit, o co šlo. A nyní se snažíme vyřešit různé odborné technické problémy, které brání v přístupu k těmto informacím a smím-li, jelikož jste o to paní předsedkyně již požádala pod předchozím bodem, eh, tak mm, bych chtěl říci, že již eh, několik let se zabýváme velmi ambiciozním programem zdokonalení eh, našeho eh, systému informačních technologií. Je to takzvaný systém OCM, který nám umožní mnohé z toho, co dnes eh, neumíme nebo nemůžeme dělat tak, jak bychom chtěli. A také jsme požádali o technologickou pomoc. Takže vyvíjíme sami tento systém za použití externích dodavatelů, ale ti pracují pod naším přímým dohledem. Setkáváme se s eh, problémy, které jsou větší, než jsme očekávali, což je vážné, ale mm, je to známá věc v rámci IT. Stává se to eh, často. A je, je to moje hlavní priorita. Vyřešit to co nejdříve, dříve než bude jmenován nový generální ředitel v příštím roce. Ale rád bych vás ujistil ještě o jednom. Ačkoliv intervence nebo zásah do systému přístupu k jednotlivým dokumentům je někdy nutný, zejména v posledních měsíců, e, je to v rámci systému zcela e, zablokováno. To znamená, nemůže být e, pochybnost o pravosti dokumentů, eh, k nímž eh, existuje přístup. Pokud jde o stížnosti a základní práva, výboru dáme seznam stížností, které jsme obdrželi a eh, o kterých víme a které jsme poskytli i jiným orgánům, například ombudsmanovi a soudu. Není jich mnoho. Něco zde už zaznělo v rámci diskusy o základních právech a samozřejmě v tom budeme pokračovat. Pokud jde o výběr vzorků, jistě není eh, vždy rozumné, aby eh, výbor nahlížel do každého jednotlivého případu, nejsou na to určitě zdroje. A proto jsme vypracovali určitý systém eh, výběru vzorkování. Na základě hm, tedy toho ehm, eh, rozhodujeme, jaký eh, případ a jaké vzorky z něho vybere, vybereme. Nedávno jsme byli požádáni, abychom ehm, poskytli všechny vzorky ehm, daného případu ale to by ohrozilo naši nezávislost, to je asi jasné. Můžeme ještě jednou eh, přehodnotit tento systém vzorkování. Pokud jde o pracovní eh, dohody. Já zcela chápu, že eh, výbor je zneklidněn, že by to mohlo být omezeno dohodou na něco, jiného, ale je dobré mít schválený časový harmonogram pro eh, předávání eh, informací, ale legislativa přesně neříká, eh, kdy a jak mají být předávány. To znamená, my máme rámec pro dohodnuté postupy a víme, že do určitého termínu musíme například poskytnout seznam 12-měsíčních zpráv nebo zpráv za 12 měsící, měsíců. My bychom eh, považovali za užitečné, kdyby jednání o tom pokračovala a eh, tři právní eh, útvary vydali stanovisko, kde mm, se domnívají nebo přicházejí k závěru, že je to nutné. Já, jsem, já ještě nejsem přesvědčen, že by bylo vhodné, abych já jako výkonný ředitel takový dokument podepsal, ale pokud to skutečně bude předmětem dohody všech, tak můžu. Realističtější by možná bylo, eh, aby to podepsali všichni na návrhu a můj nástupce eh, to potom vyřeší s definitivní platností. V zásadě jde o to získat určitý eh, určitou pragmatickou dohodu eh, na základě zdravého rozumu. Pokud jde o justiční doporučení a follow-up, existuje zde bod, nad jehož eh, eh, rámec se eh, lze spojit s generálním eh, prokurátorem, ale nevždy je to rozumné, protože nevždy obdržíme úplnou odpověď a nevždy je úplná odpověď vůbec eh, k dispozici. A v řadě případů to vlastně nezaváží, protože tyto statistiky nikdy nebyl, nebudou dokonalé. Jde o to vědět, oč se jedná velmi často, ale se nám podaří um, něco skvělého. Minulý týden například jsme zaznamenali velkou publicitu v souvislosti s Rumunskem, kde jeden přední politik byl obviněn na základě zprávy, kterou jsme zaslali rumunským orgánům a ta prvotní informace vzešla z naší vlastní analýzy. To je pozoruhodné. To znamená, v našem vlastním domě, v naší instituci jsme eh, zahájili eh, vyšetřování, to jsme potom postoupili eh, justičním orgánům v Rumunsku. Rumunská vláda už slíbila, že bude refundovat 21 milionů eur a můj tiskový tým mi řekl, že jsme po vydání té tiskové zprávy zaznamenali více návštěvnosti než za eh, jeden jediný měsíc v minulosti. Skutečně k tomu došlo a rád bych obrátil vaši pozornost na to, protože to ukazuje, že jak na straně výdajů i příjmů můžeme někdy skutečně se eh, eh, trefit do černého i když zatím ještě nedošlo k usvědčení. V takovýchto případech eh, bychom skutečně chtěli mít konkrétní analýzu a také v případech eh, menšího rozsahu. Předseda také hovořil o významu eh, podívat se na to, jak případy odkládáme nebo jak tedy případy ne, dáváme stranou. Asi polovina informací, eh, které obdržíme, eh, ty vracíme eh, s tím, že nejsme kompetentní patrně je to vždy jasné už z těch prvotních faktů, jestli jsme či nejsme příslušní. Ze stovky případů asi bez eh, hlubšího přemýšlení zahájíme nebo se pustíme asi do 12 až 13 případů. Pak eh, je zde větší počet, kde musíme eh, se tedy ponožit do hlubších detailů, abychom zjistili, zda to splňuje kritéria. A pak jsou další, kde musíme uvažovat velmi dlouze, Eh, má to implikace na zdroje, například eh, počet vyšetřovatelů s určitou jazykovou vybaveností, ale pokud si výbor přeje mm, do toho nahlédnout, tak o tom můžeme také vést diskusi. Tedy jak nejlépe eh, se na to podívat a co by výbor měl v tomto ohledu zkoumat, ale určitě bych vám nerad eh, předkládal stovku takovýchto zpráv o eh, vrácení případu pro naši eh, nepříslušnost. A také vaše doporučení jsou užitečná pro nás, velmi užitečná. Ne všechna jsme v minulosti naplnili, je to věc diskuse, a doufám, že budeme i nadále o tom konstruktivně debatovat. Závěrem, paní předsedkyně, si myslím, že na obou stranách panuje odhodlání tento vzájemný vztah zlepšit a během krátké doby, co budu v úřadu, učiním vše, co je v mých silách, aby se tak stalo. Děkuji vám. Děkuji. To je dobrá zpráva, děkuji vám. Ráda bych se ještě zeptala na dvě čísla. Jednak eh, ten systém Gates managementu MC. Je to pravda, těch 9 milionů a že je třeba dalších 5 dodatečných milionů? A druhá otázka, co stála ta studie, ta hodnotící studie? Děkuji. Uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. 9 milionů, to je víceméně dobře, těch 5 milionů, eh, to nevím, prostě to je moje odpověď. Nebo nemohu vám teď eh, dát odpovědnou odpověď ohledně toho, kolik peněz to ještě bude stát. A studie, o čem mluvíte? Hodnotící studie. 400 tisíc. Ja, genau. Ja, genau. Sorry, excuse me. Um, uh, Mrs. Chair, uh, it was... Paní předsedkyně, bylo to méně než 400 tisíc, ale nemám tady přesné číslo. Pošleme vám tuto informaci e-mailem, pokud je to tak pro vás akceptovatelné. Výborně, ale pak celou informaci, eh, včetně veškerých nákladů na prezentace, protože taky eh, jste měli ty velké akce, takže chceme vidět ty celkové náklady, nejenom některé částečné. No to je tady Ola velmi drahé dítě. Děkuji vám za odpověď. Pane Muldere, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Ne, já mohu jen potvrdit, co řekl teď generální ředitel. Já se mluvám, já jsem ještě zapomněla. Je to eh, dozorčí výbor, to jeho nová situace, to, by, to kde nyní jsou ubytováni, o tom bychom rádi taky něco věděli. Ano, k tomu něco řeknu v odpovědi na to vaši první otázku. My všichni chceme mít dobré pracovní vztahy. Budeme o tom diskutovat, eh, budeme se snažit vylepšit eh, atmosféru a mít eh, volný proud informací, aby obě strany mohly dělat svou práci. Pokud jde o přesun sekretariátu, ne všichni s tím jsou spokojeni, zatím jsme neviděli ty výhody, jsme v jiné části budovy, ale opravdu nevíme, jestli to nějak pomáhá tomu toku informací. Pořád ještě to ale není všechno dokončeno, nemáme zasedací místnost a je to tam celé opravdu dost primitivní. A to je už více než půl roku poté, co jsme se přestěhovali. Ale už je to tedy v legislativě, že je to mimo OLAF, a my nechceme nějak ten systém ohrožovat. Eh, určitě obnovíme ten tok informací, dostaneme další eh, kabel od eh, OLAFu, budeme mít přístup k síti OLAFu jako předtím, ale prostě Teď více než půl roku jsme v takovéto situaci. Ne všichni byli tím stěhováním nadšeni, ale udělalo se to, musíme se přizpůsobit okolnostem a musíme se z toho také pokusit udělat úspěch. Ale hlavní věc je, že ten sekretariát v PMO to je prostě administrativa pro eh, platy a penze a tak dále. A pokud jste jednotka, tak eh, rádi diskutujete s lidmi, kteří jsou v podobné situaci jako vy, o postupu a bylo to lepší v OLAFu. Teď to tak není, my jsme mysleli i o jiných místech v komisi, zda by to bylo zlepšení. Zatím víme, že pokud to chceme změnit, tak musíme změnit legislativu. A to je dlouhodobý proces, někdy příští rok by se to mohlo stát. Také si myslím, že to hodně záleží na příštím generálním řediteli. Takže v této chvíli žijeme v rámci těch našich možností. Ale není to tedy velký úspěch. Ja, das ist natürlich auch eine der Schwächen. Ano, to je také jedna z slabostí nařízení o OLAFu totiž, že musíme legislativu přizpůsobovat osobám, no to ani nemá smysl kritizovat. Tady nařízení o EPO je mnohem lepší v tomto hledu a to musím ještě kolegům říct, když my jakožto odborníci pro rozpočet nedokážeme takovýto úřad vybavit tak, aby pak byli schopni fungovat a dobře pracovat, tak eh, právníci a lidé z oblasti justice Eh, myslíme nám budou dělat masivní problémy. Takže já si myslím, když se podívám na to, co je vše v zařízení o Apple, tak se divím, eh, když odborníci na justici se věnují zřízení takové organizace, tak mají jiný výsledek, než když odborníci na finance se věnují zřízení OLAFu a dělají to mnohem lépe. Takže si myslím, že se musíme té právní meseře velmi věnovat. Děkuji také za veškerý input, který jsme dostali i v tom druhém stanovisku. Tam jsou důležité úvahy a informace a je třeba se tomu dostatečně řádně věnovat i nadále. Děkuji vám. Tím ukončuji tento bod na pořadu jednání. Děkuji všem zde na výboru, děkuji i vám, eh, vašemu celému týmu, že jste přišli a budeme muset zůstat v kontaktu. Ještě jednou děkuji a tímto jsem u bodu číslo 15, což je zvláštní zpráva o rybolovných kontrolách. Je zde člen Četního dvora pan Vojčechovský, který se věnuje této oblasti a zpravodaj je pan Joachim Cele, takže pan Vojčechovský má dnes naposledy slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych velmi stručně představil naši další zprávu. Systém EU pro kontrolu rybolovu je zapotřebí většího úsilí. Jak víte, cílem společné rybolovné politiky je zajistit, že ryby populace budou dlouhodobě udržitelné. Mnohé populace jsou pořád ještě nadměrně loveny, takže potřebujeme vynaložit úsilí, abychom rybolov správným způsobem řídili. Naše auditní otázka byla, má EU efektivní systém pro kontrolu rybolovu? A odpověď na tuto otázku je zatím ne. Můžu říci, že podle výsledku našeho auditu jsme na půl cesty. Jdeme správným směrem, protože od našeho předchozího auditu v roce 2007 bylo dosaženo velkého pokroku v kontrolním systému. V uplynulém desetiletí bylo dosaženo pokroku, ale některé členské státy zatím ještě plně neimplementovaly kontrolní nařízení a některá ustanovení nařízení vyžadují změnu. Jaké jsou hlavní závěry, hlavní zjištění? První oblast našich zjištění se týká informace o flotilách, o lodích, eh, o plavidlech. Problém je, že nemáme dostatečné spolehlivé informace. Zjistili jsme, že v členských státech, které jsme navštívili, my jsme navštívili čtyři členské státy, které jsou největšími velmocemi v oblasti rybolovu, to je Francie, Španělsko, Itálie a Spojené království ty členské státy, které jsme navštívili, nedostatečně ověřovaly spolehlivost informací o plavidlech, které mají ve svých rejstřících. Víme, že členské státy neověřily tonáž ani sílu motoru svých zaregistrovaných plavidel. Dále jsme také objevili spoustu rozdílů mezi těmi plavidly, které byly zaneseny v rejstříku a které byly obsaženy v podpůrných dokumentech, doprovodných dokumentech. To jsou tedy informace o flotilách. Další zjištění se týká opatření v oblasti zprávy a řízení. my jsme zjistili, že členské státy úplně nedůkladně uplatňují tato opatření na řízení systém MS, to znamená systém informace pro, nebo tedy komise pro alokování kvot, aby se zajistila transparentnost a prostě ne monitoruje 89 plavidel v EU, tedy ten satelitní systém, ten systém satelitního sledování. A kritéria, které jsou udělovány, nejsou vždycky transparentní. Je to velký problém, že 89 těch menších plavidel není monitorováno. Další zjištění se týká předělování kvót, členské státy, které jsme navštívili, poměrně dobře pracovali s kvotami, které jsou jim předěleny, ale v případě že se potom kvóty rozdělovaly mezi jednotlivé příjemce, tak tam nebyla zcela jasná kritéria. Chybí tam tím pádem transparentnost a tím pádem hrozí, že někteří ekonomičtí operátoři budou upřednostňováni na úkor jiných. A další zjištění se týká údajů o rybolovných aktivitách, které byly zjištěny, tak tyto údaje nejsou dostatečně spolehlivé. Systém potvrzování těchto údajů v členských státech je nedostatečný a ukazuje na velké rozdíly mezi údaji o úlovcích, které se sbíraly členské státy a které měla k dispozici komise. Byly tam velké rozdíly mezi deklarovanými vyloděními a dále prvním prodejem. Další důležité téma, toto je systém inspekcí a sankcí. Zjistili jsme, že požadavek eh, na to spojit sankce s ekonomickými benefitami, benefity, které eh, vyplývají ze zjištění, byly v některých případech ve Španělsku uplatňovány, v některých případech v Itálii a ve Francii to nebylo uplatňováno v praxi na stránce 48 naší zprávy máme informaci o aktivitách inspekce. Inspekce je aktivní například ve Španělsku. My jsme prováděli audit po dobu tří let, 2014 až 2000, ne, 2013 až 2015, opravuje se řečník ve Španělsku. Bylo více než 23 tisíc inspekcí ve Francii téměř 40 tisíc, v Itálii 18 tisíc, ve Spojeném království 16 tisíc. Inspekce našla řadu porušení, například ve Španělsku 4700, v Itálii 3500. To svědčí o tom, že ta inspekce je seriózní a zaměřená na to, aby odhalila nedostatky, ale problém jsou odstrašující sankce, protože jsme našli řadu případů plavidel, které jsou pětkrát potrestány za tři roky a pořád pokračují ve svých nezákonných praktikách. Takže to ukazuje, že ten systém sankcí není efektivní, není odstrašující dostatečně a měl by být efektivnější. To jsou naše hlavní zjištění. A hlavní doporučení, která navrhujeme, so. Například odstrašující sankce především pro ty, kteří opakovaně porušují pravidly, dále systém bodů, například systém eh, těch eh, trestných bodů, který nebyl plně uplatněn v praxi, návrh vyměňovat si údaje, informace o případech porušení pravidel a o sankcích, zlepšit také kontrolu dat, především u malých plavidel – vytvořit platformu pro výměnu dat eh, mezi členskými státy, umožnit elektronická prohlášení i u malých plavidel, informovat komisi o systému přidělování kvót, aby se zajistila transparentnost eh, využívání alternativního systému lokalizace pro malá plavidla a také zavést postup, který umožní ověřovat data obsažená v rejstříku plavidel. To jsou tedy doporučení pro komisi. Rád bych poděkoval panu Celerovi, který je zpravodajem výboru, protože v jeho pracovním dokumentu podporuje naše doporučení. Děkuji tedy i paní předsedkyni za to, že mi dala příležitost představit tuto zprávu, která je, myslím si, důležitá pro pokračování posilování kontrolních systémů v rybolovné politice v EU. Děkuji. Děkuji, slovo má kolega Celer. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji také mnohokrát panu Vojčechovskému a jeho týmu z učedního dvora za to, že po té, co již existuje zvláštní zpráva, se zabývali účinností a efektivností partnerských dohodách o rybolovu, že tedy po této zvláštní zprávě se zabývali nyní i o provádění společné rybolovné politiky uvnitř třátů Evropské unie. Bohužel musíme konstatovat, že to, co zjištil účetní důr, potvrdilo naše obavy. Nedokázalo tedy eh, v tom smyslu potvrdilo, že tady je před námi ještě velké množství práce. Ryby patří k oblíbeným potravinám, neustále se doporučují jako zdravá potravina. Objem rybolovu narůstá a zároveň víme z mnoha zpráv a vědeckých eh, analýz, že rybí populace se snižují. Proto bylo dobré, že se účetní dvůr soustředit na členské státy, které samotně eh, vytváří 50 rybolovné flotivy a e, loví ryby v severním Atlantiku a také ve středořením moři. V dubnu tohoto roku byla zveřejněna zpráva komise kde se říká, že 93% veškerých druhů ryb ve středozemním moři je akutně ohroženo a že pokud nepřijmeme eh, potřebná opatření, tak eh, v příští generaci středozemní moře bude, eh, tam budou žít pouze mořští ježci, možná ještě nějaké chaluhy a e, pak e, tam budou zejména plasty a kdyby už téměř ve středomění moři nebudou. Takže musíme něco učinit, abychom tomu zabránili. Pan Vojčekovský zmiňoval významné údaje. Týkalo se to monitorování lodí tohoto systému, že zachycuje pouze 11 flotily, tedy 89% lodí se může pohybovat nekontrolovaně a nekontrolovaně lovit. Činí takto, aniž by byli vystaveni eh, nějaké podrobné kontrole toho, co loví pan Vočechovský a on, on také hovořil o tom, že kvalita údajů je rozdílná, že systémy zachycování údajů jsou rozdílné. Například to, jak se zachycují údaje o výkonu motoru, ale e, to se třeba například registruje, ale neregistruje se tam ta hrubá prostornost té lodi, což je ta kapacita pro lov v jednotlivých zemích se dále kvoty pro rybolov eh, eh, poskytují agenturám, eh, takže to není příliš transparentní způsob práce, nevíme, kde je ten skutečný příjemce té rybolovné kvóty a nevíme, zda dochází ke spravedlivému rozdělování kvót mezi všemi subjekty, které, jsou, které působí v oblasti rybolovu. Dále Zní to už téměř, nechci říkat směšně, ale podivně. Pokud minulý týden kolegyně a kolegové z výboru pro rybolov položí otázku komisi, co chce udělat eh, komise pro to, aby stavy jisté typu trávy ve středozemním moři se dále nesnižovaly. A najednou Evropská komise tady eh, se tedy zabývá e, tímto problémem, ale pobřežní oblasti se ničí, budují se tam maríny, to znamená e, přístavy pro rekreační využívání plavidel, rekreační plavidla a e, přesně tato plavidla potom kotví tam v těch oblastech, kdy ta kdy ta mořská tráva by měla růst, takže je to dále ničené. Navíc ještě mořská tráva využívá i při stavbě domů jakožto určitý prvek eh, pro oteplování či pro zateplení, takže se nemusíme divit, nemůžeme divit, že ta situace vypadá, jak vypadá. Navíc je mořská tráva také důležitá pro eh, akvakulturu. To tedy dodatečně k návrhům, které předložil účetní dvůr, k návrhům na zlepšení stávajícího systému. Já jsem, systému. Já jsem si dovolil také z naší strany požadovat, aby monitorovací systém pro lodě byl rozšířen, aby nemonitoroval pouze ty velká plavidla, ale také menší plavidla v délce 10 a 12 metrů, aby tedy i tato spadala do této eh, monitorovací povinnosti. Vím, že je to eh, spojeno s byrokratickou zátěží, ano, když to bude povinné i pro lodě kratší 12 metrů, když tam budou muset eh, instalovat zařízení pro zachycení lidě, ale eh, jak říká ruské přísloví, důvěřuj, ale prověřuj. Tedy já bych postupoval v duchu tohoto přísloví a tam, kde sice důvěřujeme, i tam je třeba provádět nutné kontroly a tak bychom měli postupovat. Dále proces pro zachycování a ověřování útoku údajů o rybolovné činnosti, které jsou v papírové podobě. Tento proces by měl mít zrevidován a zlepšen. Měl by to postupný proces pro to, aby se zachycovaly elektronická údaje o rybolovné činnosti, které se týkají lodí, které budou kratší než 12 metrů. I tyto údaje se mají zprostředkovat proto, aby byly systémy kompatibilní a aby byla umožněna výměna údajů mezi údajemi, údajů mezi členskými státy, komisí a Evropskou agenturou pro rybolov, což momentálně i podle eh, toho závěru účetního dvora není možné. Má být také zajištěno, aby na základě postupného zavádění vhodných eh, levných eh, eh, zařízení pro zachycování eh, a ohlašovací povinnost byly k dispozici spolehlivé údaje i pro lodě, které jsou kratší 12 metrů. Je tak, aby se prováděla ustanovení, která se týká sbírání údajů v rámci kontroly rybolovu. Jsou to ustanovení, která již existují. Domnívám se, že je na čase, aby bychom při revizi eh, eh, nařízení o rybolovních úlovcích ještě jednou zkonkretizovali naše kritéria a povinnosti a tam, kde to bude potřebné, bychom je rozšířili, zejména třeba dbát na to, aby členské státy vše dobře implementovaly a to tak, jak eh, je to přesně zakotveno v textech nařízení. V opačném případě nemá evropská legislativa žádný smysl. A to, k čemu jsme se zavázali ve strategii EU 2020, totiž že zajistíme udržitelnost ve veškerých našich činnostech, to by přinejmenším v oblasti rybolovu bylo v mnoha oblastech ohroženo, nebyli bychom schopni to držet a tak bychom vlastně porušili naše vlastní strategické cíle. Ještě jednou jsem děčný učednímu dvoru, že se ujal tohoto tématu a doufám, že komise eh, toto, na toto téma zareaguje, převezme ho a ve spolupráci s členskými státy bude důslednější při provádění právních předpisů, které přijali všichni a ke kterým se v neposlední řadě zavázaly právě také členské státy. Doufám, že ty budou důslednější v implementaci a že zohlední naše doporučení. Děkuji vám mnohokrát. Thank you, Mr. Teller. Děkuji vám, pane Cellere. Jak je obvyklé ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, než dostane slovo komise, má poslední slovo paní Ayala Sender. I'm sorry, my president. Promiňte, promiňte, zdá se, že eh, předsedkyně mi nedůvěřuje, ale eh, prosím, pokud si přejete napřed má slovo paní eh, Sender, poté pan Salafranka, poté komise. Děkuji, pane předsedo, já se předem omlouvám že když jsem si četla poznámky pana Maskura, který je naším stínovým zpravodajem, tak jsem eh, musela odejít, ale určitě zde budou asistenti, kteří mě poskytnou všechny informace. Pan Maskur se omlouvá, nemůže tady být. Děkuje panu Celerovi za jeho práci a panu Vojčechovskému za jeho prezentaci. Chci jen říci, že je pravda, že souhlasíme s tím, že je nutno abychom zvažovali změnu nařízení na kontrolu rybolovu, protože je zde spousta věcí, která se změnila. Například čím dál větší vliv klimatických změn, jak na pobřeží, tak na moře jako taková, tak na situaci rybářů musíme mít na paměti fakt, že rybolov je i nadále důležitým prvkem hospodářského rozvoje v EU. Je to také součástí snahy o zdravé stravování. Rovnováha mezi rybolovnou činností, která souvisí se zdroji, s faunou, s životním prostředím, A na druhé straně třeba vzít v úvahu také požadavky na udržitelnost a ochranu životního prostředí. Tady hovoříme o globálním rámci kontroly rybolovu. Vycházíme z nařízení o kontrole, ovšem dochází k různým rozdílům v členských státech podle toho, jak je všechno aplikováno a podle různého přístupu k sankcím, které jsou národního charakteru, tak jasné, že potřebujeme harmonizaci tohoto kontrolního systému, výměna informací a dobrých postupů, tak jak navrhuje účetní dvůr. Ta by měla být podporována, abychom dosáhli toho, že ty informace nebo databáze budou dostatečně transparentní a spolehlivé. Pokud je údaje o lokalizaci, bezdrátovou lokalizaci, tak tyto informace jsou užitečné, to říkal i zpravodaj, protože usnadňují kontrolu plavidel delších 15 metrů, nicméně sledování těch menších plavidel kratších než 12 metrů působí problémy, protože ten postup je nákladný, anebo některé ty opravdu malé čluny. A pan Maskur je opravdu ze vzdálené oblasti, z nejvzdálenější eh, oblasti Evropské unie, tam právě se používají tato malá plavidla, no tak tam je jasné, že se nedokáží sledovat stejným způsobem. Dále jsou zde poměrně velké rozdíly při uplatňování sankcí. Účetní dvůr o tom také hovoří, upozorňuje také na problémy v souvislosti s rovným zacházením se všemi operátory. A systém bodů, ten bodový systém, to se uvádí v tom nařízení. Je to první krok abychom lépe přistupovali k těm sankcím, ale měli bychom udělat ještě další krok, usilovat o větší harmonizaci, aby nakonec bylo efektivněji zajištěno rovné zacházení s členskými státy jejich operátory. Další věc, která nebyla vůbec řešena a je čím dál znepokojivější, to je otázka nelegálního rybolovu, nejen národními loďmi nebo evropskými plavidly, ale čím dál více masivně, industriálně, průmyslový rybolov, nelegální libo, rybolov eh, ze strany třetích zemí, nejen těch, které mají bilaterální dohody, ale jedná se opravdu o věci, které nejsou vůbec transparentní. Jasný případ, který uznávají i oni sami případ Mauritánie. Čím dál častěji se budeme setkávat s problémem kompetencí takových třetích zemí, jako jsou Japonsko a Čína. Ti nedodržují žádná pravidla, žádné kontroly ani žádné sankce. My bychom chtěli, aby účetní dvůr se o tom také zmínil a aby to do této revize také zahrnul, protože když nebudeme mít celkový obrázek celého odvětví a celé situace, tak nakonec budeme moci regulovat, možná i nadměrně regulovat rybolov evropskými plavidly, která musí plnit všechna pravidla a tím budeme napomáhat nekalé a netransparentní konkurenci plavidel ze třetích zemí, které loví také v evropských vodách nebo ve vodách třetích zemí, s nimiž má EU bilaterální dohodu. Já děkuji účetnímu dvoru za jeho náhled, ale byli bychom rádi, kdybyste příště vzali v úvahu i tuto část, která je čím dál významnější a která tedy odráží situaci jako celek. Teď tedy vidíme jenom jednu část a to je uplatňování kontrol pouze v Evropě, pouze na evropská plavidla. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Stejně jako kolegyně Ayala chci poděkovat našemu zpravodaji panu Celerovi za jeho práci a také chci poděkovat účetnímu dvoru. Mám jednu otázku pro zpravodaje. Já jsem si přečetl ten pracovní dokument a nevím, jestli je to chyba, nebo jestli je to záměr zpravodaje, ale v bodu číslo jedna se říká, že Evropský parlament předkládá nasledující doporučení. Říká se zde v dalších bodech, kde se hovoří o letech 2019-2020, tak v tom prvním se říká, aby se zlepšila informace, pokud je o rybolov, tak členské státy do roku 2008 musí. Tak já nevím, ale chceme být velmi rychlí, rychlejší už být nemůžeme, ale přesto je 21. listopadu, tak já teď nevím, jestli je to chyba, nebo jestli Prostě i když to urychlíme a budeme hlasovat teď, tak se to do roku 2018 nestihne. A potom další věc, jaké lhuty, s jakými lhutami pracujete vy, pokud jde o reformu nařízení o kontrole. Spravodaj ve svém pracovním dokumentu říká, že komise částečně akceptuje doporučení účetního dvora, ale nebere pořád ještě v úvahu úplně všechny věci, protože nejdříve třeba provést veřejnou konzultaci a ověřit si dopad navrhovaných opatření. Mě by tedy zajímalo, zda nám komise může k tomu poskytnout nějaké informace. Děkuji. A teď je čas na komisi. Ale pan Salafranka se ptal mě, říká zpravodaj. A předsedající říká, kde je komise? Vidím, že někdo se hlásí ke zodpovědnosti, to je skvělé. Děkuji. Dobrý večer, jmenuji se Francesca Arena, zastupuji DG Mare, komisi Ráda bych poděkovala ještě jednou účetnímu dvoru. Už jsme to udělali několikrát v uplynulých měsících od chvíle, kde byla tato zpráva zveřejněna. Ráda bych poděkovala také za velmi věrnou, věrohodnou práci pana zpravodaje Celera. Zvláštní zpráva účetního dvora poskytuje analýzu, řekla bych přesnou analýzu situace ve chvíli auditu, když byly ty audity provedeny v členských státech, které byly podrobeny auditům. A nemůžeme než souhlasit se závěry. A sice, i když toho bylo hodně uděláno v plynulých letech, Pořád ještě je potřeba pokrok v řadě oblastí a kritických otázek, pokud jde o kontrolu, což je páteř evropské rybolovné politiky. Chtěla bych ještě zdůraznit další bod. Dochází k neustálému vývoji, k neustálému zlepšování ve všech členských státech, také díky činnosti komise. A už jsme monitorovali a identifikovali řadu probíhajících činností v členských státech, které byly auditovány i v jiných členských státech, aby se napravily nedostatky, které byly odhaleny. Takže se pokračuje v implementaci a musí i nadále tato implementace pokračovat, jak tady zdůraznili předřečníci, protože nařízení je třeba doslova uplatňovat. Zároveň je také jasné, že současné nařízení o kontrolách není adekvátní v celé řadě oblastí a nepřináší adekvátní odpovědi pro všechny součásti flotily. Příklad, který zde byl uveden, malá plavidla, u kterých vlastně v nařízení chybějí případná ustanovení. A ráda bych navázala na poslední vystoupení v tomto smyslu. Komise byla požádána, aby vyjasnila, jak bude probíhat proces revize, přepracování tohoto nařízení o, kontrolu, o kontrole a proč komise nepřijala všechna opatření a doporučení účetního dvora. Od chvíle, kdy byla zveřejněna zpráva účetního dvora, komise nebyla schopná poskytnout přesné informace o tom procesu revize nařízení, který už mezi tím byl zahájen, byl zahájen v červnu. Já vám mohu říci, že v současné chvíli pracujeme na hodnocení dopadu nového nařízení a že na základě současných plánů chceme přistoupit k přijetí nového nařízení o kontrole do dubna příštího roku. Je jasné, že všechna doporučení účetního dvora v této oblasti jsou zohledněna opravdu dopodrobná při vypracování nového textu. A z tohoto hlediska musím říci, že auditní zpráva a závěry jsou mimořádně užitečné pro práci komise v této oblasti. A závěry, mám na mysli především ty závěry, které se eh, týkají potravin, které se týkají monitorování, spolehlivosti údajů o úlovcích, ale také inspekcí a sankcí. Bude to tedy revize, která vezme v úvahu všechny tyto aspekty i když to nebude znamenat úplnou revoluci v kontrolním systému. Na závěr bych ráda ještě řekla a zdůraznila fakt, že implementace současných opatření je velmi důležitá. Velká část zdrojů, které komise používá, je vyležová, vynakládána na uplatňování těchto opatření členskými státy a budeme v této práci pokračovat také díky výsledkům zprávy účetního dvora. Děkuji. Já, herzlichen Dank. Děkuji srdečně. Pane Vojtěchovský, chtěl byste se závěrem ještě vyjádřit? Very briefly at the end. Velmi stručně. Já bych na závěr chtěl eh, využít eh, svého rodného jazyka. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednou děkuji také komisi. Chci říci, že velmi dobrá spolupráce a porozumění komise ve chvíli, kdy jsme hovořili o výsledcích, jasně svědčí o tom, že ta zpráva je brána vážně, že můžeme počítat s tím, že naše doporučení budou vzata v úvahu a že bude vytvořen skutečně dobrý systém kontroly rybolovu v Evropské unii. Jsem také rád, že když jsme prezentovali zprávu na tiskové konferenci, měli jsme také setkání s externími partnery, se zástupci rybářských organizací, se zástupci ekologických organizací a vlastně všichni byli téhož názoru, že ten systém je třeba posílit. a Všichni vítali naše doporučení i ty naše zjištění, ta zjištění možná ne tak nadšeně, protože bychom chtěli, aby to bylo lepší, nicméně ta doporučení jsou celkově uh, akceptována. Já děkuji paní Ayala Sender a panu Salafrankovi za jejich vystoupení, které obecně také akceptují ta naše zjištění. Je problém, že evropští rybáři, že se s nimi nezachází stejně, že ten systém kontroly a sankcí není stejný všude v Evropské unii a evropští rybáři by chtěli rovnoprávnost, chtěli by si konkurovat na těch samých Eh, zásadách a to je důležité. Potřebujeme rovné, rovná pravidla pro všechny. A potom ještě ta další věc, o které mluvila paní Ayala Sender v souvislosti se třetími zeměmi. To jsme neřešili, to je pravda. My jsme řešili flotily členských států. To si myslím, že je to spíše taková poznámka pro komise, aby ten problém zanalizovala a podnikla odpovídající kroky, aby nedocházelo k nelegálním, nelegálnímu rybolovu. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji. Myslím si, že ta naše společná práce povede k efektivnější kontrole společné rybolovné politiky a také k tomu, že přinese účinky, výsledky, pokud jde o rovnovážné hospodaření s těmi zdroji, kterých nemáme, přehršel a musíme je chránit. Děkuji. Kolega, na závěr. Na závěr. Kolega Celer na závěr. Děkuji, paní předsedkyně. Opakují se, důvěra nestačí, na místě je kontrola. Jinak eh, se zesměšníme s našimi nařízeními a legislativním procesem a eh, k udržitelnému rybolovu se nedostaneme podle eh, poznatku eh, účetního dvora, ale i eh, jiných zpráv se něco musí stát. A proto jsem tam uvedl i roční číselné údaje, abychom odpověděl na otázku pana Sala Franky. V jednom, jeden pracovní dokument byl hotov začátkem října a samozřejmě vím, že určitá opatření potřebují čas. Tam, kde jde pouze o to, aby členské státy již platná nařízení implementovali, jsem uvedl rok 2018 a tam, kde to přizpůsobení eh, si vyžaduje určitý čas, jsem uvedl 2019. Spravodajka již uvedla, že se pracuje na změně kontrolního nařízení. My dobře víme, že v tomto případě to u nás trvá, takže tam jsem ehm, nastavil datum 2020. Ovšem do té doby se něco musí stát. Eh, tak jak to eh, žádá účetní dvůr i já ve svém pracovním dokumentu. Jinak tu situaci nezlepšíme a eh, jinak budeme také rybářům něco nalhávat, kteří sice dnes ještě něco vyloví z moří, ale budoucí generace to budou mít mnohem těžší a možná nenaleznou už ryby žádné, pouze plast a odpad. To, co uvedla Ayala Sender, že se také požaduje aby i jiní, kteří eh, loví v našich eh, vodách, možná i ilegálně, byli podrobeni prověrkám, kontrolám. To lze nejlépe zjistit tak, že legální rybolov se musí umět prokázat i určitými průkazy. To zatím eh, neexistuje. 98% pokryto průkazy nemáme nebo nejsou. To znamená, eh, tak bychom mohli rozlišovat eh, legální a eh, nelegální rybolovná plavidla. Takže je nutno zlepšit systém monitorování a také prokazování legality rybolovné činnosti. Děkuji. Děkuji ještě jednou kolega Salafranka. Děkuji paní předsedkyně velmi stručně. Chci poděkovat panu Celerovi. Já si myslím, že má opravdu velký smysl to, co říká. A možná bychom mohli v linii toho, co nám říkal, udělat takovou drobnou změnu v textu a říci, že aby se eh, zlepšila informovanost a tak dále, tak členské státy by měly při uplatňování stávající legislativy už teď zavést postupy, aby se kontrolovalo a tak dále. Prostě, abychom neříkali, že to dostihneme do roku 2018, na to prostě čas nemáme. A jde o uplatňování stávající legislativy, takže si myslím, že v zájmu toho, aby to náš výbor řekl jednoznačně, bychom si tady neměli stanovovat nějaké lhuty, které nebudeme schopni dodržet, ale musíme uplatňovat to, co už platí. Ano, bylo by hezké, kdybychom se udržitelně a trvale mohli starat o tato témata. E, e, rybolov a e, rozvoj venkova je naprosto podprůměrně eh, pojednán a eh, bylo by dobře, kdybychom o tom také uspořádali slyšení a eh, zcela konkrétně se pak i zabývali výdaji v těchto oblastech. Tím jsme dospěli k závěru naší schůze. Děkuji vám a chci ještě upozornit na to, že proběhne ještě přípravná schůze o, ohledně dialogu s Olafem, který se koná ve čtvrtek, příští čtvrtek, takže každý, kdo má zájem, se eh, může zúčastnit. Kdo se v příští čtvrtek eh, schůze s Olafem zúčastní, eh, může, ale nemusí na přípravné schůzce zůstat. Děkuji a schůze je tímto ukončena.